Milé kolegyně, milí kolegové, zcela jistě chcete všichni dnes večer se také dostat domů a proto teď začnu. Srdečně vítejte na zdržené zasedání našeho výboru. Máte program k dispozici, nikdo mi žádnou změnu nenahlásil, proto považuji tento pořad za schválený bod číslo 2. Chci odkázat na to, jakými jazyky se Tlumočí naše zasedání je webstreamované. Pak bych ráda vstoupila do pořadu jednání, bod číslo 3. A to se týká třístranných jednání. A teď by bylo dobré, kdyby tady byl Richard Ashworth, pan zpravodaj. Otázkou je, zda bychom tedy raději neprobrali nejdříve bod čtyři, protože kolega Volntuje, Vogantuje, je to dobrý nápad, ano. A v tom případě nejprve vezmeme bod čtyři a Derek má slovo. Děkuji. Já si vezmu ten svůj první bod, tedy jako první, není to první eh, výměna názoru o systému záruk eh, pro mladé. Měli jsme i předchozí diskuze na toto téma, ale mě nesmírně těší, že máme teď druhou příležitost eh, k výměně názorů na toto tak významné eh, téma. O naší diskuze jsem vypracoval zprávu, po níž jsme, pak jsme měli tedy 79 pozměňovacích návrhů. A momentálně se zabývám tím, jestli by bylo možné dát dohromady nějaké kompromisní pozměňovací návrhy. 79 pozměňovacích návrhů tedy jsou návrhy kolegu. Bude se hlasovat 25. září. A pokud jde o pozměňovací návrhy, eh, kolegu tak jim děkuji. Franka Sanchez Nira, zapůsobil na mě pozměňovací návrh, který aktualizuje některá, některá čísla týkající se počtu mladých nezaměstnaných v Evropské unii, ale také některá další čísla souvisící s počtem mladých lidí, kteří se účastnili záruky pro mladé. Samozřejmě jakékoliv číselné údaje vítáme, ale tato byla opravdu užitečná. Když tu pozměňovací návrhy kolegů, tak se mi zdá, že kolegové eh, že by byly dobré nějaký, nějaké, tedy kolegové řekli, že národní vlády by měly vyčlenit více prostředků na boj proti nezaměstnanosti přímo v členských státech. A další důležitý bod, že existuje povědomí o tom, že systém záruky pro mladé, ten rozjezd byl velice pomalý, i když bylo dosaženo určitého pokroku, čísla to teď odráží, ale pod, je, je třeba udělat mnohem více. A kolegové poukázali na tom, že by skutečně mladí v celé Evropské unii měli mít přístup k podpoře ze systému záruk záruky pro mladé. Musíme to ale více ještě podpořit. Některé pozměňovací návrhy ohledně kvality. Když jsme měli předchozí výměnu názoru. tak jsem já a někteří další řekli, že je skvělé mít eh, záruku pro mladé, ale zároveň tu musí být eh, ujištění o tom, že ty systémy jsou skutečně kvality, eh, že je to skutečně kvalitní ta místa pro mladé lidi. Protože někdy byla záruka pro mladé, ale ti mladí lidé pak eh, akorát někomu vařili čaj a to ne, nepovažuji za legitimní nabídku. Musí eh, to být také nabídka skutečně na úrovni. A také jde o to, jak definovat tu kvalitu. To byla podstata té diskuze, kterou jsme vedli na předchozí, při předchozí výměně názoru. Takže v tom textu teď máme určité doporučení ohledně toho, jaká by mohla být definice se zohledněním evropského eh, rámce pro kvalitu ehm, při stážích. Máme teď tedy sdílenou, eh, vycházíme ze sdílené vize Ehm, takovýchto stáží a učňovských stáží. A tam z toho už vyplývá, jaká by, tam měřítko, jaké by to měřítko té kvality mělo být. Takže to eh, ukazuje k možnosti nějakého kompromisního pozněvacího návrhu, z něhož by vyplývalo, co ta kvalitní nabídka znamená. Někteří další kolegové předložili pozměňovací návrhy, Eh, tom pojmenování, přímo vyjmenování některých členských států, které neimplementovaly ehm, záruku pro mladé. V rozpočtovém výboru se vedlo pak mnoho diskuzí o tom, jestli bychom měli ukazovat prstem na některé konkrétní členské státy. Já bych trochu váhal, protože bychom se měli zaměřit na systémové problémy spíš než některé členské státy opět to je téma, které můžeme znovu prodat, probrat i dnes večer nebo někdy příště. Budeme mít technické zasedání 18. září, kde budeme probírat kompromisy a samozřejmě pak bude možnost diskuze o pozměňovacích návrzích a kompromisech. Pan Salafranka právě dorazil. Vítám pozměňovací návrh 17, kde jsou některá z těch čísel, které máme k dispozici, takže děkuji za veškeré vaše úsilí a tolik z mé stránky, strany pro zatím vše. Děkuji mnohokrát. Nemám tady žádnou přihlášku do diskuse. Tím pádem jsme probrali tento bod, proto děkuji mnohokrát a budeme hlasovat. 25. září v Bruselu. Teď bych se ráda vrátila k bodu číslo 3. Velice srdečně mezi námi vítám členy rozpočtového výboru ke zprávě o třístranných jednáních o rozpočtovém nařízení. Měli jsme celkem dvě třístranná jednání, dnes byl třetí. Já jsem sama zpravodajkou za náš výbor. Vítám všechny kolegy. A myslím si, že jsme si zajedno, že jsme chtěli co možná nejrychleji pokročit ve vyjednávání. Máme také spolu zpravodaje z výboru pro kontrolu rozpočtu a tomu bych teď ráda udělila slovo. Richarde, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji spolu zpravodajko. Mohu říci, že ta, zatím jsme měli dvě je, třístranná jednání s radou a komisí 29. srpna bylo první a 30. srpna druhé, kdy jsme jednali o finančním nařízení. A do, eh, do, udělali jsme takový pokrok, jak to bylo možné, eh, protože tady byly některé kontroverzní záležitosti. Musím říct, já už jsem to řekl, že původním cílem bylo doplnit eh, tuto předlohu a tuto práci tento podzim, nejlépe do konce října. Ale mohu vám říct, že po dvou zasedání, kterými jsme prošli, prošli jsme 60 články. A tady vidíte dokument, s ním všednáme. Máme 280 článků, které je třeba projít. A my doufáme, že od dalšími 40 eh, projdeme ve středu, ale jistě pochopíte, že je to obrovský kus práce a rád bych poděkoval zaměstnancům, ale zejména mé spolupravodajce paní Ingrid Gressle, která skutečně vykonala vynikající práci. Je tady celá řada věcí, které jsme byli schopni dohodnout s ostatními, což je dobře, ale některé záležitosti nenalezli takovou podporu, zejména ve formulacích, a to musíme ještě projít. Ale jsou tady i takové větší záležitosti, které jsme detektovali, kde nedošlo k dohodě mezi parlamentem, radou a komisí, zejména tady s radou. A proto jsme se rozhodli, že bychom se chtěli k něm vrátit a diskutovat tyto zcela zásadní záležitosti o něco později. E, myslím si, že tady jsou zejména dva důležité body, na které chci upozornit. Když se podíváme na čas, ve kterém to musíme řešit, my jsme to vždycky říkali, že to je příliš ambiciozní domnívat se, že tuto složku probereme e, ve stanoveném čase a myslím, že ten vývoj naznačuje, že tomu skutečně tak je, že to nestihneme. A za druhé, co se týče reakce, lépe řečeno konání ze strany komise, která by nám měla podávat zpětnou vazbu a dodávat nám eventuální komentáře k tomu, co bylo dohodnuto a co nebylo dohodnuto, no, abychom měli všichni stejný základ, když se znovu sejdeme k jednání. Ale myslím si, že tady bychom mohli to zlepšit do budoucna, tyto postupy. A také samozřejmě dáváme zprávu stínovým zpravodajům a už jsem jim podal zprávu o dvou záležitostech, ale rád bych ještě řekl, že jsme dosáhli určitých věcí, ale máme před sebou obrovský kus práce a samozřejmě se budeme snažit dodělat to tento rok. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Já bych to ráda ještě doplnila. Počet otevřených bodů je větší než počet bodů, na kterých jsme se dohodli. Domnívám se, že kdyby zástupci z komise tady byly, jestli tady jsou zástupci členských států, bylo by dobré, kdyby body, které ještě zůstaly otevřeny, kdyby se skutečně na nich popracovalo, abychom se dostali ku předu. Ve středu odpoledne nás čeká další tři strany jednání, tam budeme jednat o článku 61, konce října máme tři další zasedání, ale ty tvrdé body, otázka transferu, převadu, carry over a lhůt, to všechno ještě zůstává otevřené. Tady se asi budeme ještě hodně přijít.

No to jenom bych vám tak dala náhle do toho, že musíme ještě urazit pořádný kus cesty. No to je tedy naše zpráva k tomuto bodu. Máte k tomu nějaké otázky nebo chcete někdo k tomu něco poznamenat? Máte otázky k těm třístranným jednáním? Není tomu tak. E, v tom případě bych ráda pokračovala. Od otázkou teď je, že my jsme oznámali, že hlasování bude ve 20 hodin 15. Eh, můžeme hlasovat ale taky hned o nařízení týkající se Eurojustu, pakliže si to přejete, ale já nevím, zda jsou frakce schopny hlasovat již teď. V tom případě bych řekla, dobře, tak budeme hlasovat. To je bod číslo 5. Už takže teď vás prosím, abyste si připravili vaše elektronické hlasovací kartičky. Eh, máme před sebou stanovisko týkající. Je to stanovisko pro výbor pro vnitřní záležitosti a ráda bych vás upozornila na to, že máme 130 pozměňovacích návrhů a začínáme tedy 42, pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 43 pro, proti, zdržel se, přijato, 44 je pokryto, 45 pro, proti, zdržel se, přijato, 1 pro, proti, zdržel se, přijato, 2 pro, proti, zdržel se, přijato, 46 pro, proti, zdržel se, tak to zkontrolujeme. Ano, 46 elektronický přeskum. 46 ještě jednou. Ukončuji hlasování. Přijato. Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, já jsem to neviděla správně, omlouvám se. Omlouvám se, já jsem to opravdu neviděla, promiňte. Praví paní předsedkyně 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto 49 pro, proti, zdržel se přijato 50 v jednom hlasování s ústním pozměňovacím návrhem. Neviděla jsem žádné námitky proti tomu pro, proti, zdržel se přijato. Takže tím pádem 51, 52 je také vyřízeno 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto 54 pro, proti, zdržel se přijato 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto 56 pro, proti, zdržel se přijato 3 pro, proti, zdržel se. Můžeme to přeskoumat trojka elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto 60 pro, proti, zdržel se zamítnuto 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto 62 pro, proti, zdržel se zamítnuto 63 pro, proti, zdržel se zamítnuto 64 pro, proti, zdržel se zamítnuto 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto 5 pro, proti, zdržel se přijato 66. Musím nechat hlasovat o 66. Takže tady máme split vote, první část 66 pro, proti zdržel se zamítnuto, druhá část pro, proti zdržel se přijato, 6 pro, proti, zdržel se přijato 67 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Šedesát osm odpadá, šedesát devět vedou částech pro, proti, zdržel se zamítnuto, sedmdesát, pardon, druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Tím pádem odpadá 70, 71 pro, proti zdržel se přijato, 72 pro, proti zdržel se přijato, 73 pro, proti zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti zdržel se zamítnuto, 75 pro,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 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79 pro, 79 až 86 bloků, jde to? Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 87 odpadá, 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto je. 89 až 96, to je jedno jediné hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 12 odpadá, nepadá, neodpadá, říká paní předsedkyně, takže 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Ne, takže přece jenom 12 odpadá. Omlouvám se, 97 je pokryto. Takže potom máme 98 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 99 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Stovka pro, proti, zdržel se přijato. 13 pro, proti, zdržel se přijato. 101 pro, proti, zdržel se, přijato. 102 a 103 jsou lingvistické poznám, pozměňovací návrhy, 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110, 111 a 112, to je jedno hlasování pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, tak 115 ověříme. Ověřujeme 115. Ověřujeme 115. Ukončujeme kontrolu zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se 100, 119 pro, proti, zdrželi se přijato 18 pro, proti, zdrželi se přijato 120 pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto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 Ne, není to tajné. Není to tajné. Ne, ne nehlasujeme tajně. Ne, testujeme to teprve. Tak ještě jednou poprosím o finální hlasování. Ještě jedna karta, dobře, výborně teď. 15 ku jednomu, jeden hlas proti, přijato, Moc krát děkuji. Aby všichni pochopili, co jsme teď vlastně udělali. Je nesmírně důležité, že to hlasování dopadlo takhle, protože eh, ve vytváření nové eh, evropské, nového evropského prostředí, ve vymáhání trestního práva máme dvě možnosti. Buď vsadíme na členské státy, eh, je tak jako dosud, kdy se nestane nic, anebo vsadíme na přeshraniční evropskou spolupráci a výbor pro rozpočtovou kontrolu si vybral evropskou cestu. Takže je chybou eh, zvolit mezivládní cestu, takže teď jsme to udělali velice dobře. Já jsem hrdá a jsem ráda, že jsme rozhodli takto. Eh, už jsem hovořila eh, se zpravodajem a je třeba si uvědomit, jakou roli, důležitou roli tady má komise ta zpráva Libe eh, komisi eh, vyškrtla, což, byla, eh, kdyby, což by byla veliká chyba. Já si tedy myslím, že výsledek dnešního hlasování je nesmírně důležitý a nesmírně dobrý. To říkám proto, abychom lépe pochopili situaci v tom konfliktu pokud by eh, v evropský státní, státní zástupce nebyl ani bodem na pořadu jednání, eh, tak by to tak byl, byly škrtnuty i každoměsíční setkání e, s, s šéfem Eurojustu a já se potom ptám, jak evropská spolupráce vůbec má vypadat v této obtížné oblasti. A proto e, teď jsme tam všechno nechali, všechno jsme tam znovu přidali a já doufám, e, že výbor pro vnitro změní svůj názor. Já jsem hovořila se zpravodaji a bylo by Škoda, kdybychom neměli vůbec žádnou evropskou spolupráci. Výbor KONT tedy sází na evropskou spolupráci v těchto otázkách, eh, bez které by nic nefungovalo. Eh, teď máme eh, ještě čtvrt hodinu nebo 30 minut, než přijde pan komisař Hán. Takže já si myslím, že bychom mohli přejít rovnou na absolutorium. A dávám rovnou slovo Bartovi. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Ano, domnívám se, že to je poměrně jednoduchá záležitost, jednali se o absolutorium. Vždyť všichni znáte kontext. My všichni jsme posunuli udělení absolutoria z Dubnu, to už je po XT, už se z toho stala tradice, ale e, má to teď nový kontext. Protože jak paní předsedkyně, tak i, jsme, tak i já jsme měli kontakt s radou. A rada nás vyžádala, abychom předložili nějaký návrh, abychom vytvořili cosi jako non-paper s cílem zlepšit vztahy mezi Evropským parlamentem a radou v otázce absolutoria. To znamená, že musíme vyjasnit některé záležitosti. Je zjevné, že Evropský parlament poskytne, udělí to absolutorium, to je jasné, jasné je, že rada poskytne stanovisko o možnosti zadání absolutoria, ale nedocházelo v minulých letech vůbec k žádné výměně informací. Naše otázky zůstaly bez odpovědi. Jiné instituce to dělají, ty nám odpovídají. A proto jsem si myslel, že po té diskusi o absolutoriu eh, v Dubnu a po hlasování v Dubnu, že tedy na čase, abych konal, eh, hlasovalo se v plénu a já jsem potom začal spolupracovat se stínovými zpravodaji a sekretariát mě výborně podpořil, to bych tady rád ještě jednou nahlas řekl, abychom vypracovali návrh z naší strany. Takže tedy pracujeme na návrhu takzvaného non-paperu. My jsme na tom pracovali zhruba během tří zasedání, probíhala konstruktivní otevřená diskuse a podařilo se nám společně se všemi frakcemi dospět k textu, na kterém jsme byli schopni se dohodnout. A tento text byl předán také koordinátorům tohoto výboru a v současné době tedy máme před sebou tento návrh. A co se teď musí stát? A to je přání mé, které vyslovuji na adresu koordinátorů všech frakcí. Co by se tedy mělo stát? Tento text, který přichází z výboru pro kontrolu rozpočtu a který byl potvrzen koordinátory, aby tento text byl předložen konferenci předsedů, to znamená předsedům jednotlivých frakcí. A rád bych požádal koordinátory, aby se všichni snažili vyvinout tlak na jejich respektivního předsedu, tak aby se to dostalo co nejrychleji na pořad jednání. Nejlepší by bylo, kdyby k tomu už došlo tento měsíc, eh, protože pak by se z toho mohl stát oficiální text Evropského parlamentu, souhlasili-li by s tím předsedové frakcí. Tento text by potom mohl být zaslat oficiálně radě, a v mezidobí Ingeborg a já, já jako zpravodaj a Ingeborg jako předsedkyně výboru pro kontrolu rozpočtu, bychom měli neformální kontakty s generálním sekretariátem rady, abychom oťukali, jak to dopadá s naším návrhem zda by rada přistoupila ke koreperu s tímto návrhem, aby se prostě vylepšila atmosféra, ten konflikt mezi námi a radou, a zda bychom snad nemohli dosáhnout nastolení normálních vztahů, protože jsme obě vyspělé instituce a je třeba dodržovat smlouvy, je třeba dodržovat prá- a respektovat právo jednoho každého na informaci. E, toliko tedy ke kontextu a proto teď předkládám tu druhou zprávu. Všechno to, co dnes tady říkám, to je něco, co ještě nebylo jaksi schváleno, nemohu se na to odvolávat, nemohu teď říci, že bychom měli radě udělit absolutorium. A v tomto druhém návrhu to nechávám ještě otevřené, jestli tedy radě udělíme absolutorium, či jestli odmítneme. Domnívám se, že kdyby rada akceptovala ten náš non-paper, tak bychom mohli eh, s opravdovou prací začít příští rok. Ale co jsem dělal na poslední radě bylo, že jsem, jsem eh, zahrnul určité věci, které by radě měly ukázat, že Tedy určitých věcí si vážíme, protože tady je určitá připravenost a ochota k jednání a přistoupit, jak si obrátit se k nám. Ale musíme jasně říci, že pro rok 2015 tady máme ještě několik nejasných bodů. Já bych teď neračel do podrobností, každý z vás si ten text může ještě přečíst sám v klidu. Eh, jenom několik příkladů. Bod 6 mé zprávy, tady se odkazuje na to, že došlo k určitému zlepšení, že tady s uspokojím konstatujeme, že došlo poprvé se zlepšením ke zlepšení práce mezi radem a parlament, radou a parlamentem a že poprvé byla rada ochotná parlamentu předložit výroční zprávu. Eh, to už je určitý pokrok a ve druhé zprávě taky odkazuji na to, co už jsem řekl úvodem, že tedy chceme tento text, ten, to, ten návrh toho non-paperu dát konferenci předsedů. To máte v čísle 7. Potom číslo 11. Tady se na jedné straně, no jak bych to měl vyjádřit, tady se jedná o něco pozitivního. První část je taková pozitivní a sice Píše se tam o tom, že se jedná o nové etické pokyny, které byly zveřejněny v roce 2015, ovšem, že je třeba je také uskutečňovat. A za druhé litujeme toho, že rada ještě nevypracovala žádný systém eh, pro ochranu whistleblowerů, alespoň tedy to není veřejně přístupné eh, tato pravidla. Čili tak se ubírá tímto směrem, potom bod 12, tam vidíte, že Rada ještě nemá rejstřík transparentnosti a pod číslem 13 Ehm, žádáme radu, aby vypracovala podrobné protikorupční pokyny a nezávislé politiky a určovat, jakým způsobem lze zavést nezávislou politiku ehm, do boje proti korupci. A bod 18 tady eh, vyjadřujeme naše politování nad tím, že ráda stále ještě neodpověděla na otázky parlamentu. Jedná se tedy o písemné dotazy Evropského parlamentu. Ale jak už jsem řekl, pakliže rada eh, by eh, mohla prostřednictvím koreperu potvrdit ten náš non-paper, znamenalo by to krok dopředu a mohli bychom snad zahájit normální vztahy mezi parlamentem a radou v otázkách udělování absolutoria. Myslím si, že to bude pozitivní eh, postup, který by mohl fungovat, protože já si velice dobře uvědomuji, že zpravodajové, kteří jsou odpovědní za udělení nebo za návrh udě, zprávy udělování absolutoria, e, i ti, kteří to dělali v minulosti, vědí, že to vůbec není jednoduchá záležitost, protože vztahy byly tak špatné. Ale podařili se nám vyřešit tento problém, tak se nám podaří skutečně dost tak toliko, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát za vaše snahy a za to, že zůstáváte u tohoto tématu. Dopis byl dnes předložen eh, výboru a uvidí, jako my si uvidíme, jaké bude echo. Máme tady dvě přihlášky, pan kolega Zdechovský a pan Ajazel. Děkuji Bartovi za jeho skvělý přednes této problematiky. Já si myslím, že určitě udělal na celé problematice velikánský pokrok a jsem rád, že eh, po třech letech, co jsem v Evropském parlamentu a co opravdu jsme měli vztahy s Evropskou radou a s Radou Evropy velmi špatné, takže se to začíná někam posunovat. Já jsem četl ty body, myslím si, že bod 7, bod 11 jsou nějaké pokroky, ale myslím si, že, eh, že opravdu, dokud nebudeme mít tady nějaký, nějakou dohodu, která bude jasná, tak nebudeme jásat a nebudu, eh, nebudu určitě podporovat jakékoliv ze strany IPP, e aby jsme podporovali jakékoliv absolutorium pro tuto instituci. Tato instituce musí být transparentní. A co se týká whistleblowerů, tam prostě musí být jasná pravidla. A Víme, že jsou problémy s, s tou novou budovou, která tam byla stavěna, že tam byly několikrát navyšovaný rozpočet, že vlastně i Inge se opakovaně snažila zjistit, kolik vlastně ta budova v konečném důsledku bude stát a kolik bude stát vybavení a kolik budou stát všechny ty, ty navíc náklady, které tam byly neustále připočítávány. A my jsme nedostali žádnou odpověď. A myslím si, že je potřeba se dostat, dostat k tomu, že rada bude bude s námi komunikovat tyto důležité věci, protože jestli se píše v poslední době o nějakých skandálech Evropské unie, tak se píše o budovách právě ehm, eh, Evropské, Evropské rady a rady. A to si myslím, že je potřeba opravdu umět odpovědět i voličům, i novinářům v našich zemích, kolik vlastně stojí Evropská unie. A to jsou moje doplnění k tomu, co tady bylo, bylo řečeno. Děkuji a nyní kolegyně Ayala Sende, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych také moc ráda poděkovala panu kolegovi Stajsovi za jeho výbornou práci a ohromné úsilí, které věnuje tomuto tématu jako zpravodaj a je to téma, které už sedm let je nesmírně obtížné. Ehm, protože my nechceme přijít o naši kapacitu, ale víme, že ta práce je vždycky velice obtížná. Navzdory tomu, že na druhé straně mohou být osoby, které mají zájem na tomto zlepšit, ale samozřejmě ehm, něco jiného je, aby rada dala zelenou, když se jedná o to, že potřebujeme, aby nám něco potvrdili. Hmm, takže hmm, ta, vidíme, že tady zůstává ještě otevřená ta otázka, zda udělit absolutorium či nikoliv. A já jsem se chtěla zeptat pana kolegy, zda by nám jasněji mohl řek, říci, zda z jeho pohledu se domnívá, že rada je dostatečně zralá na to, abychom jim mohli udělit absolutorium Eh, v tomto příštím roce, protože o to se jedná, abychom pracovali, aby se nám podařilo věci změnit prostě ověřit, no dobře, všichni jsme ověřili, že z druhé strany existovala dobrá vůle, že to tedy se projevovalo třeba, když jsme se setkali v rámci delegací. Uh, No, také by bylo dobré, kdyby tedy odpověděli na všechny otázky, na některé už odpovídali, čili ta trošku dobré vůle tady bylo, ale já se chci zeptat kolegy se, zda on osobně se domnívá za zohlednění toho rámce, v němž se pohybujeme a který se změnil, ne kvůli panu Stajesovi, ale kvůli vlastně složení našeho výboru, zda se tedy domnívá, že opravdu můžeme kromě té práce, kterou ještě teď dělá, eh, dát naprosto jasný signál pro to, aby se hlasovalo pro udělení absolutaria radě. Já bych chtěla to mít jasno v tomto okamžiku, protože dobře, no tak dobrou vůli třeba máme, eh, všichni jsme chtěli přispět naším dílem, aby došlo ke zlepšení, ale tam to zase ta druhá strana to až tak nepřijímala. A myslím si, že situace zas až tak nezměnila. Možná, že z jiných důvodů se změnila a projevila ta dobrá vůle na našem výboru, ale já bych tedy chtěla, aby nám kolega řekl, co se nakonec tedy bude stát, abychom nezůstali jenom frustrovaní. A aby tady nedošlo k více problémům, než aby došlo ke zlepšení. Děkuji mnohokrát. So, um... Takže eh, to otázka eh, dobré vůle, což je eh, samozřejmě vždycky trochu nejisté. Kolega Stás na závěr, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že Ines mi v podstatě položila otázku, já se na ní pokusím odpovědět. Cítím se povinen na ní odpovědět, protože jsem si přečetl, že e, Ines je sedmá na seznamu e, nejvlivnějších poslanců Evropského parlamentu podle VoteWatch, e, k čemuž gratuluji. Ale odpověď na vaši otázku je poměrně jasná. Dobrá vůle sama o sobě nestačí. S dobrou vůlí se nikam nedostaneme dobrá vůle byla vytvořena. Myslím si, že jsme udělali, co jsme mohli. Eh, vytvořili jsme eh, non-paper a eh, já jsem velice rád, že ten dopis už byl odeslán na konferenci předsedů a teď je na čase posílit tempo, musíme žádat šéfy našich frakcí, aby se tímto tématem zabývali co nejrychleji. Musíme být schopni říct radě, tohle je pozice parlamentu k absolutoriu pro radu a já bych velice rád zorganizoval neformální schůzi e, s předsedou výboru pro, s předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu, e, abychom tak nějak e, zmapovali situaci na generálním sekretariátu rady. Je rada ochotná jít touto cestou? Prozatím odpověď zní ne. A na základě eh, informací, eh, které máme, eh, mohu říci, že pokud jde o absolutorium pro rok 2015, tak bychom Ines měli stát za svým a říkat to, co říkáme už sedm let, a sice, že nemáme dostatek informací k udělení absolutoria. A i kdyby rada zaslala ten non-paper na Koreper, tak by to samo o sobě nestačilo, abychom udělili absolutorium. Pro udělení absolutoria za rok 2015 jsme nedostali potřebné informace, o které jsme žádali. A myslím si, že tady eh, možná vzniká příležitost, eh, kdy Eh, můj eh, nástupce, který se bude zabývat eh, absolutoriem za rok 2016, bude moci změnit kontext, získá odpovědi na písemné otázky, povede se mu dosáhnout efektivní výměny informací, tak jak to probíhá s komisí nebo s ostatními institucemi, s agenturami a tak dále. Neboli, že bude probíhat standardní procedura, která platí pro všechny ostatní instituce a v případě rady jaksi nefunguje. A momentálně máme tu výhodu, že absolutorium je naplánováno k hlasování na druhé říjnové plenárce, takže máme trošku manévrovací prostor. A pokud zjistíme, že rada se opravdu hýbe správným směrem, e, pokud bude chtít e, přidat nějaký odstavec e, nebo osvětlit pozitivním způsobem nějaký odstavec, ale prozatím, eh, abych to řekl úplně na rovinu, eh, jako zpravodaj, eh, tak momentálně nemůžeme udělit absolutorium. Ano, děkuji mnohokrát. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu a dostáváme se k bodu číslo 6 a velice srdečně mezi námi vítám pana komisaře Hána, komisaře pro politiku sousedství. Dnešní výměna názoru o politice sousedství a finančních prostředcích pro politiku sousedství, pane komisaři, souvisí také s udělováním absolutoria eh, s naším zpravodajem, tedy pro udělování absolutoria my máme velikou radost, že jste tady s námi. Víte, že jsme se zaobírali pomocí sousedství, byli jsme v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku a to by byly samozřejmě ty mm, první body, abyste nám podal zprávu, jak to vypadá. Potom jsme se zaobírali také zprávami velvyslanců, vyslanců a viděli jsme, že vyslanci ve eh, jejich respektivních oblastech ještě nepodají, nepodávají takové zprávy, sousedství jako v rozvojových projektech. Prýma, že jste tady a dostáváte hned slovo. Děkuji mnohokrát. Moji spolupracovníci po dohodě se mnou Eh, připravili eh, určité pledoje, ale to je v angličtině a než abych to teď zase překládal zpátky do Němčiny, tak dovolte, abych vám to přednesl v angličtině a eh, potom můžeme vést diskuzi třeba bez angličtiny. Ale nejprve dovolte, abych řekl... Ne- ale chtěl jsem vám velice poděkovat za váš neustálý zájem, neutuchající zájem a také za to, jak výborně pracujete, za to, jak jezdíte do zemí, abyste si sami udělali dojem o tom, jak tam pokračuje práce. To byl původní záměr my jsme velice dlouho pracovali na tomto mimořádném terpínu, z části se omlouvám, bylo to kvůli mně, že jsme se nemohli setkat dříve, protože já jsem měl tu iniciativu se s vámi sejít, protože s výborem pro kontrolu rozpočtu velice rád provozuji výměnu názorů k naší politice, abych vám také řekl, jaké jsou naše priority, jaké jsou naše výzvy a kde také spočívají jaké konkrétní potíže, abychom nasazení prostředků řídili správně, aby prostě eh, tady nedocházelo k nekorektnímu vydávání prostředků. To je vždycky ta otázka, jak efektivně je nasazení prostředků. To je nesmírně oprávněná otázka, která se často klade v tomto výboru, ten je za to kompetentní, doufejme, že to bude zajímat i některé jiné. No, ale proto já mám tak velký zájem o těchto bodech s vámi diskutovat i nad rámec toho, protože je nesmírně důležité, abychom navzájem chápali vaši situaci, situaci vašich zájmů a aby vy jste zase chápali náš postup a abychom se setkávali tam, kde doufejme, jsme schopni rozpoznat ty společné body a uznat ty vzájemné potíže. Také jsem pochopil, že dnes budeme mít možnost, třeba že ještě prostě ještě nedošlo k tomu udělení absolutaria, nebo není to ještě vyjasněno, tak snad budeme moci to či ono prodiskutovat, abych byl konzistentní, abychom, také, abychom to zvládli v čase, tak dovolte, abych teď přešel do angličtiny, abych vám přečetl to a abychom vám představili to poselství, které jsme vám chtěli předat. A potom samozřejmě se budu těšit na tu diskusi, eh, kterou jste již oznámila, paní předsedkyně. So, Takže s ohledem na politický kontext by bylo užitečné si stručně načrtnout naši politiku sousedství a rozšiřování a příslušných priorit pro období 2017 až 2020, neboť jak víte, jsme teď v procesu střednědobého hodnocení. Tyto výměny pomáhají nejen nám eh, v naší implementaci politik, ale také využití eh, evropských fondů jakožto politického nástroje. Takže já bych eh, začal některými um, otázkami a poté um, audit výkonnosti ve zprávu 2015 eh, eh, účetní dvůr kritizoval nedostatečnou, eh, nedostatečné zohlednění chybovosti. To se týkalo zprávy o aktivity za rok 2016. Ta míra, míra chybovosti zohledňuje všechny manažerské mody, včetně mody řízení, včetně nepřímého řízení s, příjem, s příjemci. A mohu vás informovat, že nezávislá eh, studie auditu potvrdila, že chybovost byla pod 1%, což je pod eh, tím eh, s prahem materiality. A takže to je důkazem síly a robustnosti účetních eh, systémů. Dále jsme měli několik výkonnostních auditů, které vítáme. Jak eh, ty, které se, které se týkaly eh, účinnosti naší pomoci ve specifických zemích, anebo ty, které se týkaly konkrétních oblastí, jako je třeba migrace. Jsem přesvědčen, že by bylo dobré zaměřit se eh, i v tomto na, eh, operační eh, doporučení, tak abychom mohli využít poznatky v, v, v dalších programech, aby pomoc byla udělována nejefektivnějším a nejúčinnějším možným způsobem. Nicméně stojí za to říci, že účetní důr i v tomto postupuje dál. Víme, že minulosti jsme hovořili o výkonnostních auditech s ohledem na práci, kdy, kdy, která už eh, se odehrála před několika lety a trvalo pak několik dalších let napsat tu zprávu. Zatímco teď ta konkrétní relevantnost eh, těchto zjištění už byla te, te, a tehdy tedy ta relevantnost tím pádem byla nižší a proto je důležité poukázat na to, že eh, učení dvůr chápe eh, tento, eh, tento náš zřetel a na to reaguje pozitivně. Příklad. Audit k Tunisku jsme navštívili minulý týden a ty prostředky byly dobře vynaložené, dobře zacílené, přispěly k demokratické transformaci a stabilitě země po eh, revoluci. A Tunisko by bylo dobrým příkladem na další rozpracování, kdy si můžeme udělat představu o výzvách, eh, které existují v těchto zemích. Chápeme a všichni se shodneme na tom, že bychom měli podpořit demokratický rozvoj, ale jsou to určité výkyvy, které nejsou samozřejmě vždycky úplně příznivé všem iniciativám a cílům. A v tomto auditu a Účetní dvůr také identifikoval možnosti zlepšení. To znamená zaměřit se více ještě na některé aspekty naší pomoci. My úzce spolupracujeme s, naši, s našimi tuniskými partnery, abychom eh, zesílili eh, relevanci naší bilaterální spolupráce. Ale konstatuji, že účetní dvůr někdy eh, si kladl určité otázky ohledně určitých eh, nedostatků a konkrétních politik. A pokud jde o výkonnostní audity, tak jsou nějaké, mají nějaké limity? Já jistě, že my se snažíme být um, eh, opatrně dosah, obezřetní, pokud jde o um, nakládání s penězi daňových poplatníků a chceme mít audity. Ale zároveň eh, prostě v mnoha těchto zemích existuje reálná nestabilita a nepochybně jste to viděli na vlastní oči v průběhu nedávné návštěvy. Museli jsme přijímat určitá rizika a museli jsme tak otestovat různá opatření. Největší chybou by bylo přestat se snažit nebo neudělat nic. Takto i třeba migrace by mohla být dobrým příkladem výzev, kterým čelíme. Ne všechna, ne každé jednotlivé opatření je učené. A vzhledem k tomu, že jsme čelili bezprecedentním, několika bezprecedentním vlnám migrace, museli jsme reagovat. No a pokud reagujete náhle, tak samozřejmě se, děla, se udělají nějaké chyby, když se to pak zpětně hodnotí, tak se může zjistit, že některá z těch opatření byla méně efektivní než jiná. Ale je to jakýsi, jakási investice do budoucna. Já jsem si jist, že migrace zůstane eh, na pořadu dne i do, do budoucna. A v předchozích několika letech ty, jsme nabili poznatků, které můžeme významný, významnou měrou použít i do budoucna. Teď se chci obrátit k prioritám politiky sousedství eh, v, v rámci stávajícího víceletého rámce, tedy 2017 až 2020. Další politika, po, další tedy generace politiky sousedství a programu um, rozšíření bude mít za úkol stabilizaci, zvýšení viditelnosti, flexibilitu a eh, také tam, kde je to na místě mít větší projekty, ale méně projektů, aby se maximalizoval eh, dopad, který mohou mít větší projekty. Aby měla eh, Unie eh, větší viditelnost a mohla více využít těchto projektů. Pokud jde o politiku sousedství po přeskumu v roce 2015, tak diferenciace a vlastnictví se staly našimi prioritami v úsilí v roce 2016 až 17 a bude tomu taky nadále. Pokud jde o jižní sousedství, tak eh, tam se zaměřujeme na podporu stabilizace a posílení našich partnerů v souladu s Evropskou globální strategií. Pokud jde o hlavní zdroje nestability a migrační výzvy, tak tam se snažíme samozřejmě vytvořit příležitosti pro místní občany, což je samozřejmě zásadní pro náš přístup. A teď naše, naše východní soused, sousedé, tam eh, před eh, summitem východního eh, partnerství Ukrajina a Gruzie, tam nyní začínají fungovat zásadní reformy a také mohou, jsou již vidět konkrétní výsledky vízové liberalizace ekonomický růst a zaměstnatelnost, eh, zejména u mladých, bude jednou z hlavních hnacích sil našeho spolupráce s východními partnery. Takže role bezpečnostního sektoru na východě eh, i na jihu je naprosto nedocenitelná. Již nyní podporujeme reformu bezpečnostního sektoru v takových zemích, jako je Ukrajina, Moldova, Libanon, Tunisko. A Musíme tuto spolupráci ještě zintenzivnit. Naše programy pro období 2017 až 2020 zahrnují i rozsáhlé využití programové asistence a komunikační strategie na zvýšení viditelnosti našich, našeho finančního úsilí. A e, pokud e, pokračujeme, nadále se zaměřujeme na základní věci, to znamená postupný proces rozšiřování, založený na podmíněnosti, což je i nadále nenahraditelným nástrojem. Celkově jsem, jsem přesvědčen, že můžeme významně pokročit v nadcházejících letech tím, že budeme budovat na stávajícím eh, po pozitivním trendu. Ale musíme být opatrní, pokud a o perspektivu členství, Jistě, že občané by eh, měli mít ehm, samozřejmě přínos i eh, z ehm, předchozích stádí integrace. A v případě Turecka, tak jsme znepokojeni situací v té zemi, zejména ústupem některých politických kritérií. Za těchto okolností nemůžeme postupovat jako obvykle. Jakožto kandidátský stát Turecko slíbilo, že splní nejvyšší standardy. A my, jakožto Evropská unie, musíme být neústupní, pokud jde o naše hodnoty. Zároveň dveře jsou i nadále otevřené pro jakýkoliv dialog. Musíme posílit naši ekonomickou a politickou výměnu a budovat na naší spolupráci v oblasti migrace. Což ovšem neznamená, že budeme přivírat oči před tím, co se v zemi eh, interně děje. Ovšem evropská eh, eh, předvstupní pomoc není nějaká carte blanche, je to striktní proces. To, to znamená, že jsme zastavili řadu sektorů v soudním sektoru, které by byly kontraproduktivní ve stávajícím kontextu. Dále eh, reorientujeme některé fondy IPA směrem k občanské společnosti, základním právům, médiím a dalším aktivitám, například vzdělávání a akademický sektor. a už třetina, třetina pomoci jde do tohoto sektoru. Dále eh, výkonnostní přeskum eh, IPA um, ehm, bude zveřejněn příští, na začátku příštího roku a bude mít podstatný vliv na alokaci zdrojů. Sní poslanci a poslankyně, tolik stručný přehled našich politických a programových priorit pro nadcházejících několik let. A teď se těším na vaše příspěvky a rád eh, odpovím na jakékoliv dotazy. Nedivil bych se, kdyby některé z těch otázek byly velice specifické. V tom případě mi to prosím dejte i písemně. Thank you. Děkuji mnohokrát. Já bych tady chtěla dohnat něco, co jsem promeškala pana Pengsna z Evropského soudního dvora. Chci tady mezi námi srdečně přivítat, promiňte, to mi uniklo. Ano, pane komisaři, no to je tedy bída s tou politikou sousedství, protože máte tolik, tolik zemí, které, mus, o kterých musíte také eh, podávat zprávu. My jsme vaši výroční zprávu s velkým zájmem vzali v květnu, v černu na vědomí, sdělení komise příslušné. Je to obtížné, my se nechceme ztratit v tom tématu, eh, protože máme určitý tý cílený zájem, který vám dnes určitě dnes také předneseme. Mám čtyři přihlášky a jako první se přihlásil pan kolega Štás. Prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu komisaři, který velice zevrubně nás uvedl do tohoto tématu. Moje otázky nejsou možná jenom politické povahy. Jedná se o zdravou zprávu financí v politice sousedství, o všechny tyto aktivity, do který, ve kterých vězí tolik energie i práce, oddělení příslušných na komisi. Já jsem také členem delegace Evropského parlamentu, členou delegace s Izraelem, kde spolupracujeme s Knesetem. A já bych rád věděl, proč některé věci nadále běží tak, jako v minulosti Izrael, a to víme, pravidelně dostává projekty dotované EU. Promiňte, omlouvá se řečník, musím se vyjádřit jinak. Izrael Eh, pravidelně se eh, ničí projekty v Izraeli eh, dotované Evropskou unii. A paní Morgerini, vysoká představitelka, častěji řekla, já bych vlastně chtěla, aby Izraelci nahradili škody takovým způsobem, aby, prostě, aby se to odrazilo na programech, které financujeme. Jak na to pohlížíte vy v rámci politiky sousedství? To je také aspekt, který patří k rozumné zprávě finančních prostředků, protože se tady eh, vydávají miliony eur a eh, přitom prostě se eh, projekty ničí a je to plýtvání penězi. A jako politici nemáme vůbec žádný přístup do pásma gazy. Co si o to myslíte? Vždyť tam také se financují určité záležitosti, jsou tam, je tam problém s energií a my jako Evropská unie tam investujeme peníze, eh, peníze, které potom není možné pozitivně použít. A pak ještě jedna věc, když zrovna o tom přemýšlím, my jako zástupci Evropské unie eh, jsme vydali více než 5 milionů pro Low Train projekt. No dobře, to se financuje z horizontu 2020. Mm, to se netýká asi přímo vaší kompetence, za to odpovídá váš kolega mm, pro hospodářskou soutěž. Ale my tento low chain projekt financujeme a Izrael, a to s tím se podporují izraelské policejní složky a celá řada právníků říká, že je to v rozporu s lidskými právy. A je slyšet celá řada kritických hlasů, zejména z právního světa, eh, kde se hovoří o tom, že se vlastně tím pádem porušují hodnoty, na kterých stojí Evropská unie. To teď není vaše kompetence v tom Lower Train programu a vy jste odpovědný za eh, tak za uskutečňování nebo za dodržování lidských práv. A tudíž moje otázka teď zní, jakým způsobem můžete tuto otázku vyřešit. Jak se můžete postarat o to, aby těch 5 milionů pro Chain a ty 4 miliony Eh, v pásmu Gaza, aby tyto peníze byly skutečně dobře zpravovány a dobře eh, investovány. Eh, když tady hovoříme o rozumném financování projektu sousední politiky, tak tomu jistě tato otázka patří. Děkuji. To je velmi aktuální otázka, protože teprve minulý pátek jsme v rámci Ehm, půlročního zasedání, v pravidelného zasedání po půl roce v Talinu hovořili o iniciativě vysoké představitelky a sice, aby se obšírně diskutovalo nejprve mezi ministry zahraničí, abychom viděli, zda tady existuje odpovídající podpora pro to, provést eh, hlubokou analýzu způsobu nasazování prostředků Evropské unie, zejména v Palestině. Protože v Palestině Palestina dostává na hlavu nejvyšší dotace z Evropské unie země, která se nachází mimo Evropské unie. Mimo Evropskou unii. A nepředstírejme si nic, dnes se snažíme to tam dělat proto, aby se tam stabilizovala situace. Ale rozhodně to neslouží, ale ono to neslouží k tomu, aby se politicky zlepšila ta situace. Je to jako kdybychom drželi pokličku na, na, na hrnci, ve kterém se něco vaří. Je to neuspokojivá situace, musím říci, protože tady existuje to nebezpečí, že když se zvýší oheň, no tak bude o to obtížnější udržet tu pokličku na tom hrnci. E, a příští týden v New Yorku tam je nějaký snad generální ředitel UNRY e, a tam ten co se bude ptát, jestli by ne mohly být investovány další peníze. Vždycky se říká, že prostě se zase zavírají dále školy a tak dále, že je potřeba peníze. Pro nás je to neuspokojivá situace a domluvili jsme se, že se skutečně budeme muset podívat na to, Jakým způsobem tedy ve smyslu dvoustátního řešení můžeme zefektivnit eh, používání těchto prostředků, protože i z aspektu bezpečnostního by to muset mělo být i v zájmu Izraele. A v zásadě vůči Izraeli nemáme finančně žádnou páku, protože z politiky sousedství eh, se pohybuje nasazení v jednomístné milionové oblasti. To na to můžeme zapomenout, ale domluvili jsme se na tom, že při analýze nasazování našich prostředků v regionu se podíváme na všechny ty v úvozovkách hrnce, nejenom na politiku sousedství, ale i na to, jak, se to financ, jak se tam financují věci z jiných oblastí. Tak jenom tak jako reakce na otázku vaší a na to, že na to také musí reagovat ten můj kolega komisař, o kterém jste se zmínil. No, Mohu předem vám říci možná jenom jednu pozitivní zprávu. Soudní důr, stejně tak jako parlament a některé jiné instituce, již leta právem kritizovali, že zhruba 30 milionů ročně se dávalo k dispozici na platy či penziony úředníků v Gaze, i když vlastně přesně nevíme, kde tito úředníci působí, zda vůbec působí, kde se zdržují a tak dále. A před rokem jsem se chopil iniciativy, protože to je přece jenom velice citlivé téma. Řekl jsem, že na tom objemu prostředku se nic nezmění, ale na způsobu že bychom to měli tedy posílat do gazy, ale na tom způsobu, jakým to budeme dávat k dispozici, to se musí změnit, protože to není už udržitelné tímto způsobem. A palestinská samozprávní autonomie to akceptovala. Palestinská samozpráva to akceptovala, rozvinuli jsme nějaký tříletý plán, aby za A to šlo na podporu malých a středně velkých podniků, tam to můžeme přímo kontrolovat. Za druhé, aby to šlo do podpory potřebných rodin zejména, ale také, a tady už zaznělo to heslo, do podpory projektu ocolovací zařízení od roku 2020, prostě by tam jinak byl nedostatek pitné vody. Takže už jsme tady určitým způsobem provedli změnu směru, směru směrování, co se týče tedy řádného chování, ale eh, k tomu celkovému hodnocení musí dojít ještě v dalších měsících. Děkuji. Máme tady 17 dalších, při, eh, při, takže teď kolega Zdechovský. Děkuji, paní předsedkyně. Mně se strašně líbilo to vaše přirovnání s tou pokličkou a hrncem a s vařením vody. To si budu pamatovat a to budu používat ve svých politických řečích, protože si myslím, že to krásně vysvětluje eh, ten konflikt Izrael-Palestiny a to hážení peněz vidlema právě do Palestiny. Uh, já tady Bart eh, mluvil asi spíš z perspektivy Palestiny. Já bych mohl říkat, se ptát, proč Evropská unie financuje, financuje školy, které se jmenují po teroristech a další věci, které mi nejsou úplně jasné, ale o tom nechci se bavit. Nechci se bavit o Palestině a Izraeli, protože to je jiná debata. Ale vy jste sám zmínil Tunisko. Já jsem nedávno tady vlastně na výboru KONT četl tu zprávu a ta zpráva Evropského účetního dvoru vlastně bych řekl, že, že vystihuje další zprávy. Evropská unie dá peníze na příliš hodně projektů, které dohromady vlastně nepřinesou žádný efekt. A to je třeba příklad Tuniska a té závěrečné speciální zprávy k Tunisku. Proto se chci zeptat, jestli eh, z této perspektivy nevidíte třeba to, že budeme financovat jenom jeden projekt nebo dva projekty. Vytáhneme si ty velikánské projekty, které je třeba, třeba reformu státní správy, boj proti korupci, digitalizace a prostě další věci, eh, elektronizace modernizace státní správy, prostě něco, co bych řekl, že je zásadní problém, který přispěje k demokratizaci té společnosti. A osobně bych rád věděl, jak vy vidíte třeba současnou situaci v Tunisku. Zda ji považujete za bezpečnou zemi, za stabilní zemi, za zemi, která, která mm, opravdu eh, dostatečně plní to, co slíbila. Potom otázka Moldávie, to bude stručná otázka, jak pokročilo vyšetřování ukradených peněz z Evropské unie. Pak je otázka, otázka FIROM, což je vlastně otázka mm, eh, státu, který se nazývá Makedonie. Eh, tam vaše práce byla velmi, velmi důležitá a já vám gratuluju k tomu, že jste pomohl stabilizovat i ty, tu, tuto zemi a že jste věnoval se hodně tomu úsilí na Balkáně. Ale co vidíte teďka do budoucna? Jak Evropská unie může pomoci eh, Makedonii nebo Firomu stabilizovat se, aby tam nebyla taková míra korupce a aby tam ta země nebyla tolik násilná, eh, tolik, eh, ne násilná, tolik eh, Ehm, bych řekl, eh, náchylná k tomu, že by tam mohly být další konflikty. Dal bych se chtěl zeptat na Kosovo velmi stručně. Jak vy vidíte situaci v této zemi po volbách? Protože opravdu, jako když vidím, kdo ve volbách zvítězil a které strany jsou tam eh, teďka eh, ve vedení Kosova, tak myslím si, že ten boj s korupcí tam příliš nepokročí. A poslední otázka je shrnující otázka, otázka alžírská Maroka. Je Maroko pro nás stále klíčovým partnerem? je Alžírsko stále kredibilní třeba po té, co jsme zjistili, že eh, čerpalo finanční eh, pomoc na tábory. Ano, ano, ale tak eh, pan, pan komisař říkal, že máme ho zasypat otázkami, že si když tak vybere, které, na které odpoví a na které odpoví písemně. Děkuji. Ano, eh, bohužel vám nemohu ke všem tématům dát odpověď takhle rychle k Tunisku. Tunisko je jistě příkladem pro to, že se musíme snažit o méně, ale o méně projektu, ale větší. Měli jsme také komunikaci, eh, kde jsme zavedli, že do roku 2020 Eh, každoroční alokace pro Tunisko budou navýšeny na 300 milionů, zdvojnásobené tedy, a pro stabilizaci Tuniska ehm, na pozitivní cestě, ale nesmíme si tedy nic nalhávat. Ta situace je komplikovaná. Minulý týden zase došlo ke změně vlády. Bylo mi řečeno, že to bylo poslední změna před příštími volbami. Ovšem příští volby jsou za dva roky. No tak to ještě uvidíme tedy. Eh, je třeba Ehm, prostě mm, tam řešit celou řadu věcí. Jedná se také o to, abychom stabilizovali hospodářství, turistika. A po těch ehm, teroristických útocích zase poklesla, ale tato země extrémně závisí na turismu. To je podobné jako v Egyptě, kde je třeba Eh, působit na to, aby došlo k diverzifikaci ekonomiky. Proto je významným opatřením také podpořit situaci ve vnitru, vnitru země, eh, kde eh, máme sice velkou koncentraci obyvatelstva na pobřeží, ale uvnitř země žije méně lidí, ale v našem zájmu všech je jistě, aby to zůstalo zalidněno i tam E, je tedy celá řada bodů, kde musíme něco dělat, proto také podporujeme a Minulý týden jsem e, proto podepsal nějak 20 milionů pro program ke zřizování First Stage Health Treatment Centers, aby došlo k lékařskému e, ošetřování přímo na místě, aby tam lidé měli možnost zůstat. Pokoušíme se tedy soustředit, ale z hlediska rozměru a možností, které máme eh, co do financí, musíme mm, se pouštět do různých oblastí. Nezapomeňme na to, že Tunisko je konfrontována eh, také s velkou bezpečnostní problematikou hranice k Líbii, to je snad 600 nebo 700 kilometrů a vůbec se směrem na jich to není jen tak. Moldávie. Ta otázka se asi týkala toho, co řekl státní prezident Todong. No, upřímně řečeno, já jsem tam náhodou byl, mluvil jsem s ním a řekl jsem, že by měl tedy o tom něco říci a opravit tu situaci, ale té, teď jsme vůbec nic neslyšeli. Účetní dvůr vícekrát tam prováděl kontrolu a nebylo nic reklamováno, ale je třeba říci, že země má také absorpční problém a je třeba rozlišovat mezi penězi, které se naplánují a mezi penězi, které skutečně tečou. A naplánováno je to proto, že byly vytvořeny projekty, ale nepoteče nic, protože nejsou schopni to implementovat. A možná, já jsem radši optimistický, možná, že prostě Eh, tady nerozlišoval dost dobře mezi tím, co bylo v těch projektech a co bylo implementováno. Čili on tuto výtku vyslovil před několika měsíci, došlo také k nějaké korespondenci a já bych si tedy přál, aby opravil to, co řekl. No dobře, ale to už je zase jiný příběh. Eh, bývalá Jugoslávská republika Makedonie Myslím si, že celkem tady dochází k pozitivnímu vývoji, ale i tady, a to je podobné jako v Kosovu, eh, máme tam jedna 60% věč, pardon, jedna 1,60 61% eh, většinu u 120 křesel. To je tedy skutečně velice těsné, ale v těchto zemích obzvláště ale mohu vám také říct, že třeba minulý týden jsem vedl rozhovor s eh, bulharskou ministriní zahraničí a s řeckým ministrem zahraničí a myslím si, že tady existuje ochota se do těch věcí pustit. Evropské členské státy pochopily, co tam běželo špatně v posledních letech a že ani oni tedy nejsou úplně bez viny a proto je nutné, abychom poskytli příslušnou podporu. Kosovo, nová vláda, to je čerstvě u moci, ta nová vláda a myslím si, že je příliš záhy ji nějak posuzovat. Problémy zůstaly stejné, jediná věc, která je pozitivní, je, že potřebovali jenom tři měsíce na rozdíl od minulých devíti měsíců pro utvoření vlády, ale to je snad ta jediná výhoda zatím složení není takové. No, je třeba vyčkávat. Já teď musím každé slovo dávat na zlatou misku vách. Je třeba vyčkávat, jak to tam v regionu dopadne, jak bude vypadat akceptance. Ale koncem týdne jedu do Bělehradu a iniciativa pana prezidenta Vučiče je správná asi, protože on chce zahájit dialog protože to je velice důležité opatření pro další vývoj věcí. Maroko zůstává pro nás důležitým partnerem, o tom není pochyb a jsem si také jist, že ty iritace, ke, kterých došlo, ke kterým došlo na základě rozsudku po, po případě nějakého postupu, týkalo se to autorizace stran nějakých, byl to rozsudek Evropského soudu, ale to snad už náleží minulosti. Alžírsko, to je velice významná země pro Evropská unie, 40 milionů obyvatel, z toho 35 milionů žije na pobřeží eh, s takovým business modelem orientovaným na určitou cenu nafty a plyn, ropy a plynu. o toho jsme dost daleko vzdáleni. To je společnost, která je zvyklá na to, eh, aby všechny základní věci byly dotovány. Myslím si, že například cena benzínu se tam už 20 let nenavýšila. To není trvale udržitelné, to je třeba změnit. A to samozřejmě může vést ke společenským nepokojům. Proto jsem začal před dvěma lety s nejdůležitějšími mezinárodními finančními institucemi dohadovat spolupráci, abychom v určitých zemích, a Alžírsko k tomu patří, měli koordinovaný přístup k tématům, které jsou, které jsou všechna pro nás důležitá. Jedním z těchto témat je energetická účinnost a snižování veřejných dotací, subvencí. To není jenom téma na jihu, ale také na východu, heslo Ukrajina. Paní kolegyně Aja Sender, tak děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Háne, za vaši prezentaci. Já bych se chtěla specificky zeptat také na Tunisko, protože tam budeme koncem týdne a začátkem příštího týdne, protože se zaobíráme celým tématem Magrebu. Chtěla jsem se zeptat, naprosto souhlasím s vámi v tom, že je důležité prostě odhadnout různá rizika, když se jedná o nějakou zemi. A často to jsou rizika, kterým evropští občané rozumí. Ale chtěla jsem se zeptat, protože máme různé přístupy k financování ale podívejme se na stabilitu, zejména stabilizaci té demokratické části společnosti. Chci se vás tedy zeptat, že mm, rozpočtovou položku nebo rozpočet dává komisi možnost vstupovat do programů pro tu zemi Možná, že bychom se do toho mohli pustit eh, také eh, z jakési druhé úrovně eh, norm, podle norm. Prostě pomáháme, ale když navštěvujeme tu zemi, tak vidíme, že některé ze základních norm pro fungování dochází například k velikému spožďování, protože stále ještě nebyl schválen kodex lokální samozprávy je to velmi podivná situace. A toto by mohl být určitý vzoreček, aby došlo ke změně tomu, toho, abychom mohli říci ano, je tady určitá pomoc, ale je tady harmonogram s jasně danými povinnostmi, které je třeba dodržet. Ehm, protože k tomu teď nedochází a máme tady velice, důleži, velice velké riziko toho, že tady bude veliké spoždění a že nebudou dodržovány ty pojistky. Sice dobře, země je to svrchovaná, ale je třeba dodržovat ty věci. Na druhé straně máme tu otázku s vízy. Říká se nám, aby pro studenty, profesory, podnikatele, lidi, kteří nás nesmírně zajímavé, kteří by mohli podnítit jiný způsob nahlížení na Evropskou unii, velice často jsou ponižováni, abych tak řekla, eh, protože nemůžeme dosáhnout pro ně víza v dostatečném předstihu. Eh, čili to, je ta, to by byla ta druhá úroveň, abychom řekli jenom dobře, eh, ty EU, ta eura, která investujeme, jazda se ty projekty organizují, ale ten druhý vzoreček, prostě jakým způsobem doprovázíme stabilizování eh, společnosti, jak tvoříme, jak se snažíme přispět k budování větší důvěry. Také téma dobrých postupů, osvědčených postupů. No, teď se soustředím na Magreb, to vůbec už nehovořím o Ukrajině. Komise se jistě tady snaží, ale nám by se líbilo, kdyby to mohlo fungovat jaksi mocnějším způsobem. V Mauretánii například byl nějaký pilotní projekt, no doufám, že ho nakonec chválíme, pro nastolení určitého systému eh, určité zdravotní jistoty. V jiných zemích bychom to mohli také nastolit. Prostě, aby tady měli nějakou jistotu, zdravotního ošetření, čili jakým způsobem by šlo podporovat z rozpočtu pro jiné země postupy, které se osvědčily v jiných. Nedávno jsme byli v Maroku a tam jsme viděli, že důležité projekty, eh, které jsou založeny na dotacích, nemají vůbec nemají ani, ani ponětí o tom, že prostě je to financováno z Evropské unie. Není tam ani logo, není tam nic, a lidi o tom nevědí ne, aby tam bylo jenom logo Evropské unie, ale aby prostě tam byla prezentovaná ta Evropská unie více. Toto se netýká jenom toho příkladu, který jsme zažili v Maroku, to vidíme i v některých vlastních evropských zemích, které jsou, eh, kde jsou dotovány projekty a není to dostatečně jaksi ošetřeno, že to nebo dáno na vědomí. No, Tunisko je dobrý příklad. Už celé měsíce nebo možná i roky eh, jsme vedli vyjednávání, vedli jsme diskuze. Ještě před eh, létem byl eh, schválen takzvaný pětiletý rozvojový plán a já bych tím chtěl říct, že ten úmysl tam je, ten plán existuje ale zase implementace, implementace, implementace. To je to klíčové slovo. A jak už jsem říkal, když poměrně pravidelně dochází ke střídání vlád, tak to není zrovna příspěvek ke stabilitě. A já jsem minulý týden tak trošku se pokusil zminimalizovat to riziko, ne snad ho úplně odstranit společně s předsedou vlády a ministrem zahraničí Eh, jsme eh, podpořili prezidenta, který má zvláštní roli, eh, má tedy automaticky autoritu už od roku 1991 a u těch různých úmyslů, které s Tuniskem máme, jsme vytvořili takovou cestovou mapu, nebo cestovní mapa bude vytvořena. A já mám už určitou zkušenost, a sice když se někde píše, že něco bude hotové do roku 2019, tak já v to chovám pramalou důvěru. Když si to eh, rozdělíme na čtvrtletní projekty a potom se to fixuje, eh, tak se nestane nic. Eh, musíme se podívat na každý jednotlivý projekt, definovat nějaké milníky, milestones a stanovit si, dokdy chceme být kde a e, nejdůležitější je, že ten seznam musíme zveřejnit, jak jsme se poučili od Řecka. E, takže tím pádem vznikne určitý tlak a lidé nebudou moci zastírat, jestli implementují e, tak, jak bylo domluveno, anebo ne a e, proto i od této země očekávám něco. E, pokud jde o rozpočtovou e, podporu, tak o tom už byla řeč. Já jsem poměrně zdrženlivý, musím ale připustit, že ten pojem sám o sobě je velice zavádějící, protože se tady tak trochu podsouvá, že my připlácíme do něčího rozpočtu, a že jsou s tím svázány určité eh, obecné podmínky a tak dále. Ale ve skutečnosti jde vždycky o velice konkrétní projekty, které mají začátek a konec a které jsou realizovány, realizovatelné pouze přes eh, ten rozpočet. Takže v podstatě eh, jde o financování projektů, například reforma justice, a nic jiného v tom není. A tady je potom důležitá otázka eh, reformy veřejné zprávy eh, a jakou hraje roli, co všechno se počítá k administrativě, ale eh, jsou to především zařízení jako Světová banka a Měnový fond, které se tím zabývají a které dávají k dispozici finance, respektive dohlíží na to, aby administrativa odpovídala mezinárodním standardům. E, pokud jde o vizibilitu, tak e, to je nekonečný příběh, to máte naprosto, e, to máte naprostou pravdu. Ve všech smlouvách je něco o viditelnosti a já vím, že byl jsem regionálním komisařem, tam to taky bylo velké téma. Všude se psalo o tom, že musí to být vidět, že eh, to musí být, musí, musí být cedule, že na té budově například musí ta cedule být vidět. Eh, já jsem se vždycky stavěl proti, protože v podstatě eh, by se my bychom se tím měli zabývat. Jde tady o to, že pokud například vytvoříme fond, tak je potřeba, aby každý ten, ten fond měl v názvu slovo EU, Evropská unie. Mně se zatím nepodařilo to, to změnit. Například Existuje trustový fond EU eh, e Sýrie a eh, já jsem eh, se Eh, aby se to jmenovalo Fond Madat, což znamená eh, něco v arabštině, ale pak z toho není jasné, eh, že to má něco společného s Evropskou unii. Proto se to teď jmenuje Trust Fund EU Sýrie, nebo EU Africký fond a tak dále a tak dále. Takže opravdu důsledně se tomu musíme věnovat. Trošku to zavání sebeláskou vytvářet takováto jména, ale v zájmu viditelnosti, v zájmu propagace a marketingu Eh, musíme být tak trochu banální. Kolega Tarant, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, eh, já mám eh, zájem o dvě oblasti v našem sousedství a chtěl bych se na ně zeptat. Za prvé, vy jste správně zmínil, že eh, dohoda s Tureckem eh, by měla obsahovat nějaké podmínky, neměla by být bezpodmínečná. A eh, jak byste vysvětlil, že když komise dá 10 milionů euro na podpor egyptského, e, egyptské justice, tak to vypadá, že je to bez podmínek, protože egyptský prezident generál Sisi to používá za trošku jinými účely. a posílá názorové oponenty do vězení. Tak neměla by tady evropská pomoc být svázána s podmínkami, přestože jde o malou sumu? A za druhé, tak často nesouhlasím s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale nemyslíte si, že občas udělá rozumné rozhodnutí, například odepřít 18 milionů dolarů pro Egypt z důvodu situace lidských práv. Potom další region, který mě zajímá, je západní Sahara. Pokud je mi známo, tak je to jediný region, kde komise a evropský nástroj sousedství a evropský nástroj pro demokracie a lidská práva nepodporuje občanskou společnost. Vy jste použil dnes slovo odolnost, přesně to slovo mě tady napadá. Sahařané v uprchlických táborech v Alžírsku si podle mého názoru rozhodně zasluhují podporu, protože projevili, že umějí organizovat občanskou společnost. A zase neberte to jako kritiku, protože já vím, že vy jste mezi dvěma mlínskými kameny vzhledem ke struktuře k organizační struktuře komise a vzhledem k různým eh, kompetencím a portfoliím. Nicméně, eh, komise se rozhodla poskytnout eh, pomoc marockému rybolovnému průmyslu v okupované západní Sahaře. A já to slovo okupované, já myslím vážně, protože já také pocházím z kdysi okupované země a vím, co to znamená, když se ve vaší zemi usazují rybáři. Takže to jsou mé otázky a děkuji vám za odpovědi. No, s těmi deseti miliony do Egypta žádná částka není příliš nízká, aby se s ní nemělo nakládat korektně. Jediná asociace, kterou mám, že to je částka, která byla vydána v rámci severoafrického okénka pro Afriku v souvislosti s výzvami, kterým čelí Egypt kvůli migraci. Asi to bylo, tady to mě napadá jedně, že to mohlo dát k dispozici to, aby se řešila problematika migrace, která existuje samozřejmě v Egyptě. to je tedy eh, eh, má jediná momentální asociace k této částce, protože mě není známo, že bychom pro sektor justice eh, byli dali cokoliv k dispozici. Tram a lidská práva to je vždycky zajímavá otázka, ale řeknu vám, že z dimenze, z rozměru politiky sousedství je Egypt země, ta nejrelevantnější země v oblasti sousedství. Co do zeměpisné polohy, máme tři strategicky relevantní země, to je Ukrajina, Turecko a Egypt. A upřímně řečeno, na základě sociodemografické a socioekonomické situace mi Egypt tedy eh, způsobuje největší starosti, protože tam každý den máte neto přírost obyvatelstva o 7 tisíc denní. Každoročně se zvětšuje počet obyvatel o 2 až 2,5 miliony lidí. Infrastruktura to nemůže vydržet, prostě nemůže držet krok. Za 60 let se čtyřnásobil počet obyvatel, ale stále ještě žijí na 5% té území. Z Bible víme, eh, že tato země eh, vyvážela obilí a teď dováží obilí. A to všechno je vysoce explozivní výbušná situace. Egypt nebyl mi nějakou území, kterou přecházeli migranti pakliže ano, tak jenom v nepatrném rozměru. Ale nepodaří-li se nám eh, ty věci řešit, tak se může stát Egypt také zdrojem migrace. A A možná, že potom by současná migrace byla ve srovnání s tím, co by mohlo vykupnout, vy, vypuknout, ještě nízké. A proto jako Evropská unie se musíme velice intenzivně zaobírat Egyptem, musíme se snažit o hospodářskou stabilizaci a v důsledku toho samozřejmě také o mm, sledování demokratického rozvoje. Ale musíme také vidět zcela reálně, co je akutně možné a co nikoli k tématu západní Sahary. Asi vám bude známo, že v Evropské unii existují dva velmi rozdílné tábory. Země, které jsou blíže Maroku, eh, na tento konflikt hledí jinak než ty země, které jsou ve střední nebo v severní Evropě. A to vede k tomu, že tady eh, jsme v, prostě v nejisté situaci, není tady rozhodnuto a to ovlivňuje také naše programování, protože dokud tato věc nebude vyjasněna v rámci politické rodiny v Evropské unii, tak nemůžeme jít ke konkrétnímu uskutečňování. A otázka těch rybářů, fishermen, to je ota- rybářů, to je otázka, která se týká spíše Evropského soudního dvora. Kolega Celr. Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo a vám, pane komisaři já děkuji, že jste tak pozdě přišel na výměnu názoru s námi. Vy už jste ve vašem úvodu se eh, zmínil o udělení absolutoria za rok 2016. Zprávy jednotlivých direkcí máme k dispozici, ale stále ještě nemáme před sebou zprávu účetního dvora. Až budeme mít obé, Domnívám se, že potom budeme moci eh, také si vyměnit eh, lépe názory s konkrétními čísly. Vy jste se zmínil o tom, že chybovost už v současné době je pod dvouprocentním Prahem a to hovoří pro dobrou, to vlastně je vizitka dobré práce eh, vaší komise. Ale teď se chci zeptat, jestli se skutečně s těmi penězi, které se použili, dosáhlo toho, čeho se chtělo. Měla by tady být vytvořena bilance, abychom prostě zjistili, zda jsme to nedávali do bezerných sudů. A vaše úloha, mm, tu vám nezávidíme, když se podíváme prostě na ty země od Kavkazu až po Maroko. A v jednotlivých případech vidíme, že tedy je velice obtížné tu práci tady udělat, když se kolikrát stane, že valíte ten kamen nahoru a pak vám stejně sklouzne a svalí se zase dolů. E, a audit pro Ukrajinu. Tady v této souvislosti byla vytvořena specifická speciální zpráva, e, která ukazuje, že se nedostavil tak často a tak kvalitně úspěch, jak bychom to v této zemi očekávali ale přeto, děláme to přece pro občany těchto zemích. A Ingeborg Gressle už se zmínila o tom, že věnujeme velkou pozornost osobnímu setkávání s lidmi v těch zemích, které eh, chceme kontrolovat z titulu kontrol, výboru kontrol pro rozpočet. Je to určitá netrpělivost, co se týče tedy očekávání vůči Evropské unii. Eh, v Německu v NDR se vždycky říkalo, když D-mark, čili něme, západoněmecká marka nepřijde ke mně, tak já půjdu k ní. Tak když chceme, abychom prostě e, tady pomohli těm zemím, tak nemůžeme připustit to, aby lidé odcházeli do jiných zemí, ti, o které nám také jde. A proto se teď jedná o to, protože že vy jste také hovořili o kvotách pro posílení administrativy v rámci vytváření administrativních kapacit. A také e, usilujeme o nezávisle pracující justici. A proto se chci zeptat komise, Politika rozšiřování, politika sousedství je úlohou komise, ale zároveň Ingeborg se o tom zmínila, máme své diplomaty na místě a Tady se chci zeptat, jak vypadá spolupráce. Jak se pracuje na společných cílech? A zejména cítí se i členské státy eh, dostateč, Pracují členské státy dostatečně také v této oblasti, splňují svou povinnost, anebo se snaží z toho vytřískat svůj vlastní kapitál? A pak v uvozovkách jsou tady nějaké konkurenční účastníci, ať už je to Čína nebo Rusko. A u těch, kteří e, jsou odpovědní ve vládě, máme dojem, že to, co se týče západního Balkánu anebo i jiných zemí, že tady dochází k pokusům vydírat Evropskou unii. Hmm, je jako ve smyslu toho, kdo nebude hrát s námi, tak hold půjdeme k někomu. Když někdo nebude hrát s námi, tak se obrátíme na někoho jiného. V tomto kontextu se chci zeptat na spolupráci všech evropských úrovní a všech, kteří nesou odpovědnost za politiku sousedství a politiku rozšiřování. Protože z penězi se nedosáhne všeho. Dosáhne se eh, toho pouze v případě, že odpovídající struktury budou peníze také smysluplně používat. Děkuji vám. Also, um, ich halte übrigens mit dem, mit... Tak eh, já mimochodem souhlasím s tou sisyfovskou interpretací Alberta Kamise. Eh, A přestože ten kámen se vždycky svalí dolů, eh, tak eh, je otázka, eh, že jak velký má být časový prostor pro pozorování a vyhodnocování u těch sousedských zemí. Eh, u mnoha zemí lze rozeznat pokrok, ale eh, když se podíváme, jak to vypadá z měsíce na měsíc nebo v rámci jednoho roku, eh, tak je ten pokrok méně znatelný. Jsou tam takové pozitiva a negativa. Například Bosna a Hercegovina v roce 2016 byla zemí, ze které jsme byli nadšení, jaké dělá pokroky ale potom eh, se jaksi zalkla vlastními úspěchy a tato etapa skončila. Takže ono je to takové nahoru dolů. Ale eh, v dlouhodobém horizontu eh, vidím dopad který je v rámci jednoho roku těžko rozeznatelný. A je to e, také proto, že ty jednotlivé projekty se špatně rozeznávají. Všichni potřebujeme určitou kontinuitu, e, nějakou osobní kontinuitu těch lidí, kteří se tím zabývají a tím pádem i e, určitou důslednost a zatvrzelost. O některých věcích je potřeba eh, se rozsáhle bavit. Země západního Balkánu a také východního partnerství eh, mají eh, ten hlavní problém, že v podstatě pod národní úrovní musíme jít ještě na regionální úroveň a místní úroveň, kde je potřeba bojovat proti korupci, což bez udržitelné fungující lokální a regionální úrovně nepůjde. Máme určité úspěchy na národní úrovni, ale nesmíme si lhát do kapsy na regionální a místní úrovni. E, to všechno pokračuje. E, takže e, i tam se musíme o to zasazovat. K tomu patří i oblast justice máme v podstatě policejní orgány fungující od doby komunismu v těchto oblastech, ale ne fungující justici. A tady vlastně nezávislá e, justice e, její vytvoření e, by velice napomohlo. Teďka nehovořím o, na Balkáně o vyjednávání o vstupu do Evropské unie, ale o procesu udržitelnosti, o tom, jaké, jaké opatření je třeba učinit v oblasti boje proti korupce. To znamená, že nejen eh, jak si, eh, aby, aby policejní poznatky existovaly, ale aby se také dostaly až k soudům, které potom eh, vynesou rozsudek. A nejen, aby to mělo čistě statistické účely, jak to v některých zemích je, aby se nelovily pouze malé ryby, ale i ty střední a velké. A to mi k těm úspěchům stále ještě chybí. Ale v jednom bodě máte naprostou pravdu musíme eh, se eh, velice pozorně věnovat mladým lidem na západním Balkáně i ve východních zemích. Eh, tam je vysoká nezaměstnanost mladých a s tím také souvisí obrovský odliv mozků. I naše členské státy zažívají určitý odliv populace a to nejsou zrovna nejméně aktivní členové společnosti. Vede to k ekonomické destabilizaci a e, naopak e, už jenom to, že jsme začali vyjednávat o přístupu se Srbskem, vedlo k tomu, že nastal obrovský boom zahraničních investic a to nejenom z evropských zemí, ale e, mezinárodně. Protože už jenom ta skutečnost, že se teď vyjednává s Evropskou unii e, zcela zjevně, a já doufám, že správně, e, posílila důvěru v právní jistotu v této zemi což potom zase vyvolalo zvýšení investic. To je pozitivní, vznikají pracovní místa. A pak je tu jeden bod, na který musíme působit eh, my všichni. Eh, právě v novějších členských státech, ale také v kandidátských zemích, eh, když se podívám na volební účast, tak jsem opravdu nezměrně zklamaný, smutný a dělá mi to starosti. V zemích, kde eh, celé deseti, celá desetiletí eh, neexistovaly svobodné volby, eh, bych čekal, že se toho lidé chopí a využijí toho, ale opak je pravdou. Stále třeba, ještě, stále ještě nepanuje ta důvěra v to, že každý hlas se počítá a také tomu i u mladých lidí. E, hlasování o Brexitu bychom se měli poučit a právě mladé lidi musíme oslavovat a zprostředkovávat jim to poselství, že jde o jejich budoucnost a proto musí chodit k volbám. E, to se týká e, zejména zemí západního Balkánu. A přivádí mě to k poslednímu bodu. V tom regionu samotném, ale i u našich občanů, v podstatě na politické úrovni e, je to zcela e, nepochybné a neustále se opakuje a potvrzuje, že musí existovat vyhlídka na vstup do Evropské unie. Na, na Evropskou unii. Ale když se podíváte na průzkumy v našich členských zemí, tak si nejsem jistý, jestli je alespoň jeden členský stát, ve kterém by většina byla pro nové přijímání nových zemí. A tady musíme e, dávat pozor, abychom neopakovali stejné chyby, e, které jsme učinili e, vůči Skopě, kde jsme podali mrkvičku a ale v podstatě jsme nikdy nedali možnost tu mrkvičku sníst. Oni jsou potom frustrovaní a obrací se jinam. Takže musíme nějakým způsobem eh, přilákat země západního Balkánu a v takovém případě eh, musíme jim také eh, něco pustit. A to vnímám jako obrovský problém. Musíme na tom včas pracovat a musíme také oslavovat naše vlastní občany. Proč? Protože je to důležité v zájmu současné evropské 27, respektive 28. Přispívá to ke stabilitě, k ekonomické historické perspektivě a jde tady o to, abychom zabránili nežádoucí vnitroevropské e, migraci. Takže to je skutečně e, mnohostranný problém. A e, závěrem upřímně řečeno, není vůbec žádná příležitost k tomu, abychom se my, Evropané, vzájemně nějak vydírali. Musíme mít dostatek sebevědomí jsme eh, zdaleka nejatraktivnějším trhem na světě a pro tyhle země jsme zdaleka eh, nejdůležitějším finančním a obchodním partnerem. 75 eh, obchodu západního Balkánu probíhá s členskými státy Evropské unie. Jenom ještě další číslo velice zajímavé. Eh, na eh, posledním samitu západního Balkánu byla představena eh, iniciativa vytvořit společný ekonomický prostor západního Balkánu. Za posledních deset let obchod západobalkánských zemí z EU se zdvojnásobil na 46 miliard euro. Ale mezi těmi šesti zeměmi objem obchodu zůstal stejný. To je skoro perverzní. A je potřeba eh, nějakým způsobem tuto nerovnováhu eh, odbourat. Musíme tedy působit na všech úrovních, ne všechno souvisí s penězi, nicméně pomocí peněz můžeme eh, vyvíjet páky a celkově vzato politické elity tohoto regionu si uvědomují, že evropskou perspektivu musí nabízet, protože jinak se od nich odkloní lidé a nebudou je volit. A to si myslím, že toto vzdělení pochopili a my, my musíme to podporovat, aby situace byla udržitelná. Pan kolega Liberacký. Děkuji, paní předsedkyně. Drahý pane komisaři, má otázka se možná trochu liší od toho, co bylo řečeno až do posud. Řekněme si, březen 2019 v, v Unii už není Spojené království. A chybí nám eh, prostředky z víceletého eh, finančního rámce asi 14 miliard a tak hledáme, kde můžeme krátit. Byl byste ochoten předložit eh, takové krácení prostředků pro politiku sousedství? Pokud v případě eh, na základě tedy nejhoršího výkonu, když se mm, si řekneme, že jsou prostě nějaké prostředky vydané by byly ztracené, tak na základě kritéria politické eh, eh, citlivosti. Ehm, myslíte, že byste očekával nějakou takovou možnost takovéhoto krácení? No, jako vždy na začátku debaty o víceletém rámci se hovoří o budoucnosti, ale já už jsem byl ujištěn, že budeme, budete hájet naše politiky nejenom proto, že jsem komisař a musíme hájit, ale také proto, že já jsem také hluboce přesvědčen, že musíme zajistit potřebné finanční prostředky, abychom mohli pokračovat v tom, co jsme eh, již započali. Čili chci vytvořit takový pás prosperity kolem Evropy, protože Zatím ten rozdíl v bohatství mezi Evropskou unii a naším sousedstvím je příliš velký. A vy víte lépe než já sám, před 25-27 lety, roz, jaký byl rozdíl mezi Ukrajinou a Polskem, skoro stejně velký. Bylo to skoro stejně. A teď je v Polsku třikrát a čtyřikrát vyšší životní úroveň než na Ukrajině, což je neudržitelné. Eh, nepřijatelné. Protože to nás, na nás bude neustále vynakládat tlak a to tež platí pro jich. Takže bychom měli poskytnout finanční prostředky a nezapomínejme, že již dnes čelíme asi 25 25 milionům uprchlíkům eh, zažitelům o azyl v Evropě. Včetně eh, lidí vysídlených v rámci jedné země, 20 až 25 milionů lidí, kteří v nejhorším eh, případě se mohou snažit dostat do Evropské unie. Takže fin- zajištění finančních prostředků je nezbytné, potřebujeme tuto politiku a potřebujeme k tomu vyčleněný rozpočet. Nezdá se mi být dobrým nápadem všechny eh, rozpočty pro vnější činnost sloučit do jednoho. Do jednoho koše. Protože pak se, pak se budeme handrkovat, jestli dát něco na Ukrajinu nebo na Kongo. Z hlediska politického a finančního řízení potřebujeme rozlišovat mezi různými úkoly. To by, by měl být náš hlavní cíl v zájmu vytvoření stability. Nemohu předvídat, jaký bude závěrečný návrh komise, ale to, že Spojené království nás opouští, samozřejmě vyvolává rozpočtový problém, protože oni přispívají 12 až 15 miliard čistého ročně, což se musí nějakým způsobem vykompenzovat. Zatím nemůžeme předvídat, ale budeme potřebovat nějakou částku k tomu, abychom splnili tyto výzvy. A když se podíváte na neočekávané události v uplynulých let, tak to bylo většinou v našem sou, sousedství. Syria, Syrie, uprchlická krize, Ukrajina a tak dále. Ve většině případů jsme mohli situaci stabilizovat, ale jedině s velkým finančním úsilím. A kromě toho váš předseda navrhl něco podobného pro líby, kromě jako pro Turecko. Buď dají členské státy prostě mus, ty prostředky k dispozici, nebo je musíme vytisknout, nebo je členské státy mám vytisknout, ale já ty peníze teď v rozpočtu nevidím. Že tohle taky musíme říct jasně. Nemůžeme jenom říkat, že je potřeba financovat to a to. Příspěvek našich eh, milovaných členských států na ty trustové fondy. A potom severoafrický jsme zatím dostali 24 milion eur eh, v cash od členských států. Asi pro Syrii 93. Všichni říkají, jak je to důležité důležitost je jedna věc, ale dát na to peníze je, to je, je druhá. Tady zatím vidím dost velký rozdíl. Takže já skutečně vám mohu říct spole, a spolehám se také na vás, že nás podpoříte, podpoříte mě v tomto úsilí. Ale problémem není Evropský parlament. Bohužel jsou to naše členské státy které se snaží šetřit peníze. A to není vždy ve společném zájmu. Ale to je součástí dlouhodobé um, politické debaty. Paní kolegyně Schmidt. Já tak, jako my... Děkuji, pane komisaři, za tu velmi napínavou diskuzi. Díky, že si bereš tolik času na to taky. Na závěr mi to přišlo, eh, dovol na závěr kacířskou, globálně kacířskou otázku se řeklo, jsou peníze vázané na podmínky, podmínky budou vázané na to, jak se pokročí. Ale Teď jsme slyšeli na začátku od kolegů tu otázku ohledně Palestiny a Izraele a tvo odpověď a dověděli jsme se, že palestinský uprchlický tábor je 60 let starý. Bylo to naplánováno na 5 let, existuje to 60 let a tak, jak to vypadá, bude to existovat ještě další desetiletí a my to financujeme. Nebo si hovořil o ty úvře. Oni dělají výborné věci, staví školy, umožňují vzdělávání pro děvčata a mladé ženy, ale když oni ukončí vzdělání, které tady ještě pokračují na univerzitě, ale pak to skončí, a jenom 2% všech těchto dívek, které absolvují toto vzdělávání, jde skutečně pracovat. Ty další se vdají a to všechno jde zase do vypaří se to. A teď tedy ta otázka. Kdy eh, se něco vzdá. Ty jsi řekl, že někdy je potřeba čekat dlouho, než je vidět nějaký pokrok. Ale jak dlouho se čeká, než se uvidí ten pokrok? No, tak dlouho, než si toho člověk může dovolit, nebo my můžeme dovolit, nebo dokud nevládní organizaci eh, prostě budou sedět na tom hrnce a říkat, tohle se musí podporovat. S ohledem na Turecko se chci zeptat, eh, kolik si necháme líbit? Kolik si toho necháme líbit? kolik je toho, co je možné ještě vydržet. Možná, že jim tedy ty peníze dáme, že oni dodrží podmínky, že v určitých oblastech, oblastech se uvidí určitý pokrok, ale v jiných oblastech. Znovu ta otázka, kolik si toho necháme líbit. A to, co se týče porušování lidských práv a, a tak dále, a tak dále. A kdo definuje tuhle tu lať? a kdo ji měří a kdo ji kontroluje. Protože velice často zažíváme ve výboru pro kontrolu rozpočtu, že komise raději doprovází, navštěvuje ty pozitivní projekty, ale bohužel jsme udělali to zkušenost, že ty projekty, které tak dobře nefungují, eh, tam se také ne- nekoná tolik návštěv a tak se to nekontroluje. No, takže ještě jedno to zhrnu. Znovu, kdy se nějaký projekt vzdá a kolik si toho člověk musí nechat líbit a kdy se tedy rozhodne, jestli se v tom bude pokračovat, nebo jestli se radši přestane. Děkuji. Do té, abych se hned eh, k tomu přidal. Eh, dání peněz v dispozici je jedna věc. Druhá věc je ovšem zpravování těch peněz, finanční management. To, co zažívám, je rozmnožování nejrůznějších programů, strategií, a když se potom do toho pustíme, tak zjistíme, že absorpční kvotky kvóty zůstávají daleko zatím. A že ty peníze ani nelze dohledat. A na tomto místě musíme taky začít, domnívám se. Jak se dostat k tomu, abychom měli lepší přehled o penězích, které nám skutečně jsou, stojí k dispozici a tam a také o tom, kde e, dosahují k nějaké, nějaké, kde splňují nějaký cíl, a ne abychom tady dostávali formulace nějakých cílů, projektů, od kterých něco prostě očekáváme a nakonec po roce, dvou letech získáme, zjistíme, že ty projekty nepřinesly to, co jsme od nich očekávali v tom případě, je třeba to tady přesměrovat. A často už to tady zaznělo. My jsme byli také v Libanonu, byli jsme v Jordánsku a já velice podporuji to, že chcete zvýšit viditelnost projektu, ale v tom případě by ty peníze musely být přesměrovány. Vždyť zatím platíme 70 organizaci, té organizace jedné, ale Oni se potom odvolávají na mandát OSN a e, vždycky nám říkají, když chceme lepší e, nějak zprávu, že oni se musí spovídat OSN. Já jsem dneska měl řidiče, palestince, který mi potvrdil to, co řekl Claudia Schmidt. Existuje vzdělávání až směrem do, na univerzitu, ale ku příkladu v Libanonu, tito lidé pak nemohou začít pracovat, protože stát Libanon tomu brání. To je také naše zkušenost, kterou jsme udělali v tom případě, je s těmito státy třeba promluvit. Hmm, které závisí prostě na naší podpoře, tak musí změnit politiku. No to bylo dlouhé mezi provolání a Teď si zase tak trošku přesměroval otázku kolegy. Ne, ne, ne, já jsem, kolegyně, pardon, já jsem to pochopil. Mm, já si myslím, že si vůbec nemůžeme dovolit eh, nějak se vzdát spolupráce s našimi sousedskými státy, protože ústředním cílem je stabilizovat situaci tam, kde je to nezbytné na základě trvale udržitelné stabilizace potom dospět k dalšímu vývoji. A z pravidla se snažíme o obě najednou. Dám vám příklad, kde říkám, že jeden rok, dva roky jsou příliš krátké na to, abychom mohli něco posoudit. V arabském prostoru vidíme, a to je prostě součást kultury, podstatný deficit lidí s učňovským vzděláváním. Nedostatek učňovského vzdělávání. A máme tam také příliš málo technicky vzdělaných lidí. Do toho se pouštíme, dáváme k dispozici prostředky a tak dále a programy. Ale na jedné straně je třeba změnit mentalitu, aby tam pochopili, že i řemeslná aktivita je něco společensky velice cenného a může člověku přinést docela dobré peníze. E, myslím si, že my tady velice dobře víme, že v mnohých našich zemích úspěšní řemeslníci si, jsou si na tom lépe než vzdělaní absolventi univerzit. A to platí o to více pro tento arabský prostor. A proto mm, potřebujeme jaksi dlouhý dech, abychom tyto věci uskutečňovali. A paralelně k tomu, a to je naprosto správné, je třeba podporovat podnikatelskou sféru, která bude ochotna také vytvářet pracovní místa. Proto v pásmu Gaza eh, jsem byl proto, abychom podpořili start-upy malých a středně velkých podniků, ale v celém Gaze s dvěma miliony obyvatel nemohou potřebovat ani 30 milionů, protože nemají vůbec tento ekonomický základ, protože jsou naprosto izolovanou oblastí a my musíme vést jednání s Izraelem o tom, aby produkty aby Gaza mohla vyvážet a dovážet produkty, eh, protože oni nemají vlastní přístav, ale Izrael zavedl omezení na objem možného dovozu a vývozu zboží, protože mají také bezpečnostní podmínky takže velice často jeden problém eh, je propojen s druhým a není tak snadné to věci rozmotat. Ale přesto je naším úkolem je to zkoušet. A eh, řeknu vám naprosto otevřeně, že politika osidlování není příspěvkem k tomu, aby se změnila situace v zaměstnanosti v za, na západním břehu Jordánu, zejména mezi mladými Araby. Opak je pravdou protože oni jsou dnes rozděleni tak, že je to těžké rozvíjet nějakou hospodářskou činnost, eh, která souvisí s obchodem. A proto je nezbytné tady hledat také politická řešení, bez nich se neobejdeme. Otázka však je, jakou páku máme společně co můžeme společně použít, jaký přístup mají naše členské státy. Dokonce naše členské státy si v posuzování situace na Blízkém východě nejsou zajedno. A o, o, od současné americké administrativě nechci vůbec hovořit. Pan Kling byl snad osmkrát na Blízkém východě No, prostě ať chceme nebo nechceme, tak ty věci jsou nesmírně komplikované, obtížné. A proto také ta otázka finanční zprávy peněz, finančního managementu. My máme zcela konkrétní intence, záměry. Já to nechci jako zamluvit. Vy říkáte právem, že musí být splňovány určité podmínky a kritéria, a když se nedodržují, tak nemůžeme dát k dispozici peníze. Ale mezi ideou, intencí a zralostí projektu z evropského pohledu, tady jsou prostě velké rozdíly a to je to. Dokonce, i kdybychom to přímo implementovali, vždycky se jedná o trvalou udržitelnost opatření, která realizujeme. Já tam nemohu vést sám ty podniky. Já musím vytvořit logisticky politické prostředí pro to, logistické a politické prostředí pro to, aby ty věci tam mohly taky fungovat. A já jsem rozhodně velice vděčný za výměnu názoru s vámi, abychom se navzájem také lépe pochopili Eh, v, v našich společných cílech. Abychom se společně starali o tu stabilitu. Jiným příkladem je Libie. Máme téma, že i námi pověřené nevládní organizace mají potíže, aby použili ty peníze, které my dáme k dispozici. Ale musíme něco riskovat, protože humanitární situace v Libii není přijatelná. A když nebudeme mít úspěch, tak to může mít zase dopad na nás. Protože dnes my se zaobíráme pouze uprchlíky, kteří přicházejí přes Libii do Evropy, ale nemáme, nevedeme v patrnosti ty sta tisíce interně vysídlených lidí, kteří jsou vlastně Libijci a kteří na základě politické, společenské a bezpečnostní situace také chtějí utéct. Já tady jsem jako mezi dvěma mlínskými kameny, protože na jedné straně musím dbát na to, aby ty peníze byly správně používány, aby se dostaly k tomu konečnému uživateli a e, mezi e, tou dnešní nemožností to vlastně zaručit, to udělat. A musíme prostě zkoušet různé věci. A to je to, co jsem měl na mysli, když jsem to na začátku řekl, že čelíme prostě novým výzvám, já si nevzpomínám, že bychom eh, jaksi v nejnovějších dějinách eh, v sousedství Evropy měli čtyři roky zemi, která nedisponovala žádnou politickou autoritou, ale s kterou musíme nějakým způsobem vyjít. To znamená, musíme zvažovat, jak to můžeme vůbec udělat. Já nemám žádný eh, jaksi osvědčený prostředek na to. Já mohu jenom apelovat na to, abychom v rámci určité flexibility a otevřenosti eh, se snažili eh, eh, mm, zkoušet věci za tedy interní transparentnosti a prostě vyzkoušet, za to bude fungovat nebo ne. Ale nemohu vám zaručit, že každé jednotlivé opatření bude úspěšné. Na druhé straně se však domnívám, že by bylo daleko horší, kdybychom nedělali vůbec nic protože to by jako bylo všechno špatně. Ale zdá, je každé jednotlivé opatření je trvale udržitelné. No, na to v Líbii ani v Sýrii nemáme vůbec žádnou záruku a pravděpodobně v jiných zemích taky ne. Frau Kollegin Zovko, bitte. Děkuji, paní Covko, prosím. Děkuji. Pane komisaři, řeknu to stručně, protože je pozdě, hodně jsme mluvili. Nedávno výbor AFET stanovisko v součásti rozpočtového postupu vyjádřil znepokojení návrhem kom, nad návrhem komise snížit eh, nástroj pro předstupní pomoc západnímu Balkánu a snížit alokace um, těch, o 90 milionů eur. Vysvětlíte, můžete nám vysvětlit, uděláte s tím něco, z, přehodnotíte tento návrh, protože víme, že fondy IPA jsou jedny z nejdůležitějšími z hlediska implementace, eh, z hlediska podpory právního státu a reform, eh, z hlediska perspektivy eh, západobalkánských států, jejich integrace do Evropské unie. Takže ráda bych slyšela vaši pozici v této věci a chtěla bych také přivítat váš projev, co jste řekl ohledně potřeby zvýšit vizibilitu, viditelnost eh, evropských zemí eh, v zájmu míru a, a to, tu potřebu míru a stability na našem Balkáně a ta, tato viditelnost je skutečně důležitá. Byla bych ráda, kdybyste pokračoval v rozvíjení tohoto aspektu, protože je to velice důležitý aspekt eh, evropské diplomacie, který, který Evropa často nepoužívá. Blížíme se konci našeho střednědobého hodnocení. Musíme samozřejmě hodnotit eh, absorpční kapacitu eh, těch jednotlivých států. O tom jsme se bavili dnes. Pokud chybí absorpční kapacita, musí eh, se to promítnout samozřejmě i do částek, které eh, vyčleníme v rozpočtu. Ale abyste mě špatně nepochopili, já, nechci, já se nesnažím jaksi ušetřit, ale chci, aby ty prostředky, když už je vynaložíme, byly vynaloženy eh, efektivně, aby byly dobře vynaloženy. A když se podívám na některé země, Eh, tak je tam daleko víc projektů, než pak eh, ideálně je více, více projektů, než eh, peněz. A když určitá země není schopna ty prostředky využít, tak je přesuneme jinam. Čili to je také jedno z našich zjištění, že možná jsme byli příliš ambiciozní v minulosti. My jsme se snažili prostě převádět kompetence a odpovědnosti kandidátským zemím. V době, kdy tyto země možná ještě nebyly připraveny, ještě nebyly dost zralé k tomu, aby to eh, zpracovali. Takže proto jsme se rozhodli, implementovat více prostřednictvím Eh, určit eh, řízení ehm, na tarifovém základě, ale také ten záměr tehdy byl přenášet zodpovědnost na kandidátské země. Aby si oni ty peníze zpravovali, řídili sami a to bylo, eh, jak si to vycházelo z toho záměru aby byly dobře připraveny pak, až se stanou eh, členy k tomu, aby využívali strukturální fondy, ale jak říkám ještě jednou, možná jsme byli příliš ambiciozní a musíme znovu přehodnotit, znovu vyvážit to, jakým způsobem ty peníze poskytujeme a jak jsou používány a kým. Tak, aby na jedné straně jsme implementovali nezbytné projekty, návrhy, abychom dali k dispozici finanční podporu pro nezbytné reformy. Že toto je jeden z příkladů, kdy můžeme, budeme muset trošku eh, překalibrovat naši politiku a náš přístup. Ale každý stát, každý kandidátský stát by měl mít možnost dokázat být, dostat možnost eh, se stále více a více spravovat vlastní záležitosti, ale samozřejmě tak, aby byly přitom dodrženy naše podmínky. Tak já myslím, že na závěr bychom budeme muset ještě hovořit o Turecku, Eh, já si myslím, že Turecko nám dělá velké starosti, protože dostává relativně hodně peněz. A první otázka by byla, eh, jak se vlastně vyvíjí to přidílení prostředků. Po naší návštěvě máme pocit, že předvstupová pomoc eh, úplně odpadla, nicméně podle komise to tak není. Otázka potom je, jak vážně to myslíme s kondicionalitou. Jestliže Turecko se skutečně neustále neustále odklání od vstupu a nechce už vůbec vstoupit do Unie, tak eh, otázka zní, eh, co se děje s tou předvstupovou pomocí, co s ní bude, jaký je plán. Já si myslím, že právně není možné eh, ani formálně pokračovat v předvstupové pomoci. A takže mohl byste něco říct k tomu a také pro nás je vždycky důležité, že dochází k radikalizaci eh, turecké státní zprávy. Eh, můžeme se spolehnout na to, že v tureckém státě ty prostředky, které eh, tam od nás tečou, jsou správně spravovány? Je na to spoleh? Mohl byste k tomu něco říci, prosím? Tak nejprve máte naprostou pravdu, paní Greslé že e, otázka e, dalšího poskytování předvstupové pomoci je politickým rozhodnutím v konečném důsledku. E, právně by se to dalo pozastavit, Nicméně zastavit předvstupovou pomoc nebo odebrat, tak to je možné v případě, že dojdu k poznatku, že státoprávní podmínky a kritéria už nejsou naplňována. A pokud by komise dospěla k tomuto poznání, eh, tak eh, automaticky eh, se tím dostanou pod tlak členské státy, které budou na tahu. A na jedné straně budou muset zastavit nebo škrtnout předstupovou pomoc s argumentem, že už není naplňován princip právního státu ale zároveň přesto eh, alespoň formálně necháme existovat to vyjednávání. V tom je protimluv. A proto to jde pouze politicky společně vyhodnotit. A já si myslím, že tady vznikla eh, určitá dynamika. Eh, musím ale zároveň říci, že eh, v Talinu se eh, opět ukázalo, že v našich členských státech eh, jsou růz, různé pohledy na Turecko. To souvisí s tím, že v mnohých zemích, ke kterým patří Německo i Rakousko a ještě pár dalších, ale není jich zase tolik, panuje jiný názor na tureckou menšinu to, to jsou země, které mají tureckou menšinu a a ty jsou různými prohlášeními nebo opatřeními týkající se Turecka postiženy. A potom u těch dalších států, kterých je kolem 20, to tak není. A tam ta otázka Turecka hraje e, jinou roli. Je to stát vnímaný z geostrategického pohledu. A Turecko je konec konců členem NATO. a e, je v geograficky a geostrategicky e, obtížné e, situaci. My nechceme Turecku vydírat nebo něco podobného, ale je třeba vnímat složitost tohoto problému a různé úhly pohledu. Faktem samozřejmě je, a to máte pravdu s vaší analýzou a s vaším postřehem, že těmi propouštěními a zatýkáními tisíců státních úředníků, že to má samozřejmě dopad na výkonnost státní administrativy. Ne v takovém rozsahu, eh, jak jsme možná předpokládali. V tomto smyslu to není tak dramatické. Eh, nicméně Turecko mělo vždycky problémy s absorpcí a při nejmenším to zohledníme v revizi v polovině období a už teď jsme učinili opatření a různé programy v oblasti justice byly zastaveny, protože nemáme žádnou záruku toho, jak budou ty peníze použity. Za poslední roky jsme investovali do vzdělávání soudců a státních zástupců. Mnozí z nich byli mezi tím propuštěni takže co vlastně k čemu to bylo, ta investice? No, tento vývoj jsme nemohli ani v nejmenším předvídat. Ale e, pro nás ta situace tedy není příliš e, jasná a e, pokoušíme se to nějakým způsobem přeorientovat na občanskou společnost, eh, protože nesmíme zapomínat, že u eh, referenda téměř 50 obyvatelstva eh, hovořilo pro, se vyslovilo pro změnu kurzu, takže er-, Erdogan je, je Turecko, Erdogan je prezident, AKP je vládnoucí strana ale právě to referendum e, jasně ukázalo, e, že e, ta, tento rozpolcení společnosti je obrovské a bylo by vhodné, kdybychom nějakým způsobem navázali kontakt s lidmi v té zemi, abychom zabránili tomu, že situace se obrátí proti nám. A to ještě nehovořím o uprchlících z třetích zemí. To hovořím o případných tureckých uprchlících. Takže si myslím, že se eh, musíme pokusit eh, dát ty věci nějak do pořádku. Eh, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí mohu říci, že prostředky jsou vynakládány korektně a to vede k tomu, že mezi že e, existuje určitý, e, určitá propast mezi vynaloženými prostředky a reálně použitými. Slovo má pan Pinkston z účetního dvora. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Musím si, že jsem shledal tuto debatu skutečně nesmírně zajímavou, jak e, ze strany eh, parlamentu, poslanců, tak i ze strany komise. Takže jsem opravdu rád, že se mi podařilo se dostavit na toto zasedání poté opravdu nesmírně užitečné a zajímavé. Rádi vidíme, že naše zprávy, zejména ty tedy zvláštní zprávy, jsou skutečně čteny i když pro komisaře je sklenice vždycky napůl plná, pro eh, poslance je spíš napůl prázdná, ale mám tím pádem velice zajímavý pohled na naše tři zprávy tři, eh, o politice sousedství a předstupní pomoci a jedna, která byla zmíněna několikrát, kterou jsem se zabýval osobně k, k Tunisku kterou jsem vám představil 26. června, kde jsme měli velice zajímavou eh, debatu. Již se dostal i zájem toho, tohoto výboru. Takže jenom dva, eh, dva body, protože vy jste si přečetli ty dokumenty, z, víte o našich auditech. Ale je, dovol bych si říct jenom dvě, dvě věci ve světle odpovědí pana komisaře v těch zpráva, z těch zpráv vysvítá, že někdy nebo často existuje určitý nedostatek eh, jaksi jednoznačného závazku ze strany příjemců. To znamená, tyto země dostanou obrovské prostředky daňových poplatníků z Evropské unie, ale přitom chybí z jejich strany závazek. To pak vede k tomu, který zmínil komisař, že pobítky Evropské unie nebo komise, nebo řekněme tlak ze strany Evropské komise, to je to podstatné. Je tu určitý, tady je určitý i tý prostor ke zlepšení. Komisař Han eh, použil eh, slovo eh, leverage, čili jaksi ten tapáka, a já si myslím, že to je důležitá myšlenka ta, toho, té páky, aby Evropská unie použila tu sílu té páky, kterou má, k tomu, aby ty prostředky byly eh, správně využity. Ale často tomu tak není. A myslím, že bychom se měli zabývat tím, jak lze dále zlepšit tuto, tento tlak, tu páku na využití prostředků daňových poplatníků optimálním způsobem. Jedním ze způsobů je, aby to bylo všechno transparentnější. To je, myslím, že to správné doporučení. Čili by měly být věci transparentnější a myslím, že také, že když vynaložíme nějaké prostředky v nějaké konkrétní zemi kandidátské či skoro kandidátské, tak bychom měli říci evropským občanům, tohle jsou ty naše konkrétní cíle, musí být specifické, měřitelné. Tohle jsou kritéria, která používáme, na základě kterých stanovujeme benchmarky toho, čo, čo, co se podařilo dosáhnout, co zatím ne. A na základě toho pak vynaložíme ty prostředky. Ale tím, že navážeme eh, se jaksi skutečně přivážeme k tomu stěžni, můžeme pak vynakládat více tlaku na ty příjemce. D- dále PEFA. To je určitý ukazatel toho, do jaké míry jsou veřejné prostředky převedené takto Evropskou unii, jsou řádně zpravovány nebo mohou být řádně zpracovány. To znamená, veřejná zpráva PEFA a tento, toto přehodnocení má být prováděno každé čtyři roky. A v Tunisku k poslednímu došlo auditu v roce 2010 pak jsme museli počkat až do března, dubna letošního roku. To nejsou pak čtyři roky, to je sedm let. Určitě jsou k tomu dobré důvody, ale musí, musíme být velmi, uh, velmi obezřetní, velmi pozorní v těchto zemích. Prostě veřejné prostředky Evropské unie se vynakládají a musíme my co nejvíc zajistit, že se vynaloží dobře a že je pro, podrobeno kontrola ta eh, veřejné nakládání těmito prostředky, to, to jakým způsobem jsou spra, A v případě Tuniska, tam řekl bych to takto, byl tu pro, velký prostor ke zlepšení. To říkám mírně a myslím, že zároveň správně. Děkuji, děkuji pane předsedo, za nesmírně zajímavou debatu. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit. Děkuji pane, panu komisaři, děkuji všem, všem poslancům a poslankyním, které se účastnili, kteří se účastnili. Děkuji, děkujeme vám, pane komisaři, že jste s námi strávil skoro dvě hodiny. My jsme eh, na vaší straně, víme, že je to obtížné, ale nechceme eh, zanedbávat ty pokusy eh, dospět k výsledkům. Kdybychom měli pocit, že je potřeba na vás vyvíjet tlak, tak už bychom to udělali. Už ty, ty hodiny se trochu předbíhají. Teď máme 22.12 Děkuji, že jste přišel a těšíme se na další setkání Výboru pro rozpočtovou kontrolu 25. září v 15.00. Končím zasedání.